So like to start the meeting. Uh, Ráda bych zahájila naše zasedání. Pozvali jsme na jakési slyšení místo předsedu rumunské vlády pana Luvieho Dragnea, který má na starosti regionální rozvoj a také veřejnou zprávu v Rumunsku a doprovází ho pan Eugene. Eugene, říkáte Eugene, dobře. Orlando Teodorovič, který je ministrem rumunské vlády pro fondy EU. Začneme prezentací místo předsedy vlády a potom budou následovat otázky a odpovědi. Takže, pane místo předsedo vlády, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu mluvit rumunsky. Vážená paní předsedkyně výboru Regi, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem rád, že tady dnes mezi vámi mohu být a promluvit k vám o jednom z nejdůležitějších cílů rumunské vlády a také mého mandátu co by ministra, a totiž o územní reorganizaci Rumunska. Hned na úvod bych vám řekl, že Rumunsko přistupuje s velkým pragmatismem k budoucímu finančnímu období Evropské unie. A proto chceme být co nejpřipravenější na 1. leden 2014. Náš zájem a naše odhodlání dokazuje to, že v průběhu celého letošního roku máme v úmyslu zavádět zásadní správní reformy v naší zemi. A máme v úmyslu dokončit tento proces do konce roku. Tento proces bude se stávat ze zřízení nových správních regionů, aby bylo Rumunsko lépe připravené absorbovat evropské fondy v příštím finančním rámci, víceletém finančním rámci. Proč budeme tyto regiony zřizovat? Současné rozvojové regiony, které teď máme v Rumunsku, mají spíše statistickou povahu. Nemají žádnou regionální identitu. Nemají rozhodovací pravomoci, nemají konkrétní pravomoci. A ukázalo se, že nejsou schopné spravovat politiky, projekty, rozpočty. Tyto regiony nejsou schopné zajistit demokratický výkon moci a zastoupení v příslušných regionech. Máme prostě jakýsi umělý systém, jakýchsi hrabství mezi těmi jednotlivými hrabstvími v regionech nebo okresy v regionech neprobíhá příliš dobrá spolupráce a znamená to, že také vývoj není rovnoměrný. Bohužel od té doby, kdy vznikly tyto rozvojové regiony, rozdíly ve vývoji v jednotlivých částech země narostly. A vznikla nerovnováha. Dnes má Rumunsko jenom jeden skutečně rozvinutý region. Region, ve kterém je hlavní město Bukurešť. Všechny ostatní rozvojové regiony jsou na velice nízké úrovni rozvoje. Další argument ve prospěch změny systému je to, že regionální agentury, které jsou hlavními agenty při implementaci národního plánu, jsou vlastně nevládní organizace nebo nepatří pod vládu a nejsou schopné zhostit se úkolu regionálního rozvoje. Současně je třeba pochopit, že v Rumunsku máme 41 malých okresů nebo obvodů a ty nejsou schopné realizovat regionální projekty. Takže současný správní systém v Rumunsku stejně jako systém pro schvalování evropských projektů způsobili velké roztříštění a zbytečnou konkurenci místo spolupráce a partnerských svazků a synergií to, co děláme, si příliš neodpovídá, moc to do sebe nezapadá. Ty rumunské obvody, jak jsem říkal, jsou dostatečně malé na to, aby znali potřeby místního společenství, ale jsou příliš malé na to, aby byly schopné zvládnout závažné nebo seriózní velké regionální projekty. Na druhou stranu, ústřední vláda chce velké projekty, ale má příliš daleko k místním společenstvím. A proto se projevuje, projevují ty rozdíly v rozvoji, o kterých, o kterých jsem mluvil. A proto také potřebujeme něco někde uprostřed. Potřebujeme zlatou střední cestu mezi ústřední vládou a místními společenstvími. Mělo by to být dost blízko místnímu společenství, aby tam byly známy místní problémy, ale musí to být také dost vysoko na to, aby tam byla jakási obecná vize rozvoje a aby bylo možné zpracovávat integrované nebo připravovat integrované regionální rozvojové projekty. V současné době je u nás hodně vysoká byrokracie a proto rozdělení na regiony bude muset doprovázet decentralizace, aby se pravomoci dostaly blíž k lidem, blíž k místním orgánům samozprávy. Máme v úmyslu dát jim dost pravomocí, aby se jim úspěšně podařilo řídit rozvoj těchto regionů a poskytovat kvalitní služby občanům. Implementace udržitelné rozvoje vize by měla odpovídat také strategii Evropské unie 2020, která vychází ze strategických programů. A to je možné pouze tehdy, když budeme mít nové správní subjekty, které chceme zřídit. Ty takzvané administrativní regiony. Všechny problémy, které jsem zmínil, stejně jako další možná rizika, ale také vysoce kvalitní analýza situace v Rumunsku v současném finančním rámci. Všechny tyto věci teď posuzuje vláda. Chceme komplexní analýzu, aby se nám do budoucna lépe dařilo s těmi administrativními regiony abychom byli schopni podpořit skutečnou politiku soudržnosti. A já jako místo předseda vlády a ministr pro regionální rozvoj a veřejnou zprávu bych chtěl říct, že Rumunsko se umí poučit z chyb v minulosti a jsme také odhodlaní řídit tento projekt spravedlivě a účinně – abychom ho byli schopni uzavřít do konce tohoto roku. Chceme být totiž co nejpřipravenější na ten závod, který začíná 1. ledna 2014, tu soutěž o absorpci evropských fondů. Zřízení regionů a decentralizace není samoučelné. Neděláme to proto, abychom měli nějakou činnost. Konečným účelem celého tohoto procesu je funkční struktura dobře fungující zavedená struktura, která z Rumunska udělá rozvinutou zemi a která dá také Rumunsku a rumunským lidem přístup k lepší životní úrovni. Pokud jde o pravomoci, které chce vláda dát těmto novým budoucím správním jednotkám, budou mít na starosti zdraví, vzdělávání, zprávu evropských fondů, sociální ochranu, hospodářský rozvoj, infrastrukturu, regionální infrastrukturu, regionální cestovní ruch, územní zprávu, zemědělství, ochranu životního prostředí, nouzové situace, kulturní vývoj a sport. Vrcholový sport. Proč chceme tento projekt dokončit do konce tohoto roku? Je to proto, že usilujeme o vysokou úroveň absorpce fondů Evropské unie a náš současný systém je proti nám. Nechceme o tuto příležitost přijít, protože na jednu stranu jsme první rok ve vládě, to znamená, že to poprvé, kdyby občané měli přistoupit na zásadní a celkovou reformu. Na druhou stranu, ta možnost, že by se systém zavedl letos, ještě než začne nový víceletý finanční rámec, to bude znamenat, že se snažíme o to, aby naše organizace potom odpovídala výsledku vyjednávání o budoucím víceletém finančním rámci. A víme, že když tento proces neskončí do konce roku, budeme muset čekat dalších sedm let, abychom měli nějaké výsledky, protože je velice těžké představit si, že evropští úředníci by v průběhu příštího finančního období přistoupili na to, že Rumunsko změní opět změní svůj administrativní systém. Rumunsko také potřebuje administrativní regiony, aby bylo schopné rychle integrovat evropskou síť regionů. A já myslím, že to je nutné, protože budeme schopni lépe spolupracovat v rámci tohoto evropského projektu spolupráce. A regionalizace doprovázená decentralizací je proces, na který orgány místní samozprávy v Rumunsku čekají už dlouho. A žádný z orgánů místní samozprávy v Rumunsku není v dobré situaci. Lidé, kteří je zvolili, vidí, že se obrátí na starostu nebo na předsedu obecní rady a tito politici jim nejsou schopni pomoct – protože k tomu nemají příslušné pravomoci nebo protože nemají prostředky. Takže koncentrace správní moci v Bukurešti a na úrovni ústřední vlády je špatná věc. Teď musíme decentralizovat, musíme napomoc této decentralizaci a předávání pravomocí. A to je proces, který uvolní hodně zdrojů a velký potenciál který zatím bohužel zůstává nevyužitý. Pokud je o debatu o zřízení regionu a časový plán pro zřizování regionu, vláda už schválila oficiální časový plán pro institucionální debatu. V tomto rámci má probíhat tento proces. Máme skupinu odborníků, která se stává z eh, členů Rumunské akademie, z profesorů, z odborníků z místní úrovně, ze zástupců orgánů místní samozprávy, z poslanců a ze zástupců občanské společnosti. Naše ministerstvo má činnost této skupiny na starosti. A tato skupina zahájila velice důkladnou analýzu a snaží se zjistit, proč má Rumunsko tak velký problém s absorpcí evropských prostředků? Proč se nám nedaří splnit cíle, které jsme si stanovili v roce 2007? Neboli proč se nezmenšují rozdíly ve vývoji v jednotlivých částech země? A pracují také na argumentech pro zřizování regionů, regionů a také na kritériích, podle kterých by budoucí správní regiony měly vzniknout. regionalizace nebude vycházet z politických kritérií. Nebudou to etnická kritéria, ale základní kritéria budou funkční. A veškerá kritéria, která určíme, promítneme do matematického modelu. A Evropa i rumunská veřejnost uvidí projekt, který bude vycházet ze seriózní a komplexní analýzy, protože jsme si vědomi toho, že tohle nebude na rok nebo na dva. Není to politická záležitost. Není to stranický projekt. Je to celostátní projekt. A je to projekt, který dá všem našim občanům šanci žít lepší zemi. Také vás chci informovat o tom, že Budeme neustále v kontaktu se zástupci evropských institucí, protože je podle mě důležité, aby byli zástupci Evropské unie řádně informováni o našich záměrech, o tom, o co se pokoušíme. Já jsem se vyžádal a obdržel jsem pomoc několika vašich kolegů, kteří mají velké zkušenosti s regionalizací a s regionálním rozvojem. A na závěr bych chtěl říct, že jsme odhodlaní dokončit celý tento proces do konce roku 2013. A aby se to podařilo, aby se tento projekt podařilo uzavřít v zájmu evropských občanů a Evropské unie. Děkuji. Děkujeme, vážený pane místo předsedo. Ano, my z, z, z Rakousko-Uherského, eh, z Rakouska-Uherska většinou říkáme zástupce premiéra. Dobře, a nyní dávám slovo panu ministrovi Teodorovičovi. Děkuji za slovo. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, děkuji za tuto příležitost vyměnit si zkušenosti, názory ohledně naší situace v oblasti strukturálních fondů. Rumunská vláda, pokud jde o absorpci, to je naše priorita, pokud jde o absorpci z těchto fondů. A právě proto jsme vytvořili ministerstvo v prosinci lonského roku. Toto ministerstvo by mělo přímým způsobem koordinovat různé operační programy, na základě vztahu s jednotlivými orgány eh, a různými dalšími agenturami. Máme dedikované týmy pro všechny programy, pokud jde o tyto evropské fondy a zároveň jeden hlavní úřad, který se snaží podpořit eh, realizaci těchto projektů, eh, tak aby jsme reagovali na jakékoliv problémy, jakékoliv záležitosti, které se týkají problémů oblasti kontrolních systémů a tak dále. Permanentním úkolem tohoto ministerstva je zároveň propojit všechny zúčastněné strany na straně Rumunská, tak abychom urychlili i absorpci v následujícím programovém období, abychom zvýšili zjednodušení a zároveň posílili řídící a kontrolní systémy. Pokud jde o horizontální systém a koordinaci, já jsem inicioval úzkou spolupráci i s ministrem pro veřejné finance a s hlavními institucemi, které se zabývají veřejnými zakázkami. Kofinancování. Kapacity kofinancování mm, byly negativně zasaženy a vedly k rozpočtovému schodku. Ovšem, Přijali jsme opatření že v rámci stávajícího programového období, pokud jde o mm, rozpočtové možnosti, tak abychom podpořili interní platby u projektů, které probíhají na základě evropských fondů. Jistě víte, že, že Rumunsko mělo problémy v oblasti veřejných zakázek, procedury v posledních několika letech vedly eh, k tomu, že tři programy v roce 2009 až 2011 byly suspendovány, byly přerušeny, protože tam byly určité pochybné postupy. Ovšem na základě opatření, která řešila tyto problémy, jsme dosáhli velikého pokroku, vypracovali jsme akční plán s Evropskou komisí v v roce 2012 eh, aplikovali jsme rozsáhlé institucionální aktivity, které pomohly vyřešit tyto problémy. Dále zde máme národní orgány, například Národní orgán pro regulování a monitorování veřejných zakázek. Dále je to oddělení, které koordinuje a ověřuje zakázky, veřejné zakázky a zároveň integrovaný řídící systém. Toto jsou nástroje, které podporují ex ante kontrolu eh, těchto projektů a odpovídají účetnímu dvoru. Dále chceme konsolidovat i eh, supervizorní funkci těchto orgánů. Důležitou součástí celého procesu je verifikační proces souladu s EU legislativou. Dále je to institucionální spolupráce mezi řídícími orgány a národními orgány, které se zabývají verifikací v oblasti veřejných zakázek. Posílili jsme tuto spolupráci a snažíme se o e, toto ověřování založené na obsahu. Myslím si, že Mm, pozitivní výsledky již můžeme vidět v praxi. Zaznamenali jsme i pokrok eh, ze strany nesrovnalostí, ehm, pokud jde o dokumentaci a proces veřejných zakázek. Dále zde máme opatření, které, teda kromě těchto opatření eh, v oblasti veřejných zakázek, se snažíme řešit i konflikt zájmů systematickým způsobem. Naše legislativa obsahuje rozsáhlá ustanovení, která regulují jednak definici a identifikování konfliktu zájmu a zároveň různé sankce a opatření, které jsou k dispozici vinníci v mm, Vníky jsme pohnali k odpovědnosti a to skutečně poukazuje na to, že naše úřady chtějí, aby všechno na operačním i procesní úrovni bylo v pořádku. Máme zde mechanismus na úrovni řídících orgánů pro všechny operační programy na základě analýzy rizik. Snažíme se identifikovat i možné podvody a konflikt zájmu. I s našimi kolegy z DG Regia jsme dneska diskutovali tuto problematiku a budeme zasílat v následujících dvou týdnech dodatečné informace, které se týkají řešení této problematiky ex ante eh, kontrolního mechanismu a kontroly eh, v oblasti konfliktu zájmu, především v oblasti veřejných zakázek a ex ante kontrol u podepsaných kontraktů. Pan komisař Almunia Bylo rovněž zapojeno do celé problematiky a ještě před říjnem 2011 jsme, zase jsme zavedli program, který měl zkontrolovat všechny tyto zakázky Evropská komise eh, vyžadovala určité konkrétní korekce, které od ní požadovala, které požadovala na Rumunsko a Rumunsko tímto způsobem tyto nesrovnalosti vyřešilo. Všechno jsme, podepsa- všechno jsme popsali v únoru v dopise, který jsme eh, zaslali komisi konkrétních programů. Doufám, že komise v co nejprve co nejrychleji proskoumá tuto problematiku a poskytne nám své stanovisko. Samozřejmě, že se zabýváme i fondy v dalším programovém období, snažíme se vytvořit různé sektorové strategie, partnerství, rámec partnerství. Začali jsme připravovat dohodu o partnerství s různými pracovními skupinami, které jsme, stan- které jsme stanovili na našich ministerstvech. V současné době finalizujeme podrobné analýzy a identifikujeme priority v těchto oblastech na základě dokumentu, který předložila komise a zároveň bereme v potaz naše rumunské potřeby. Rozsáhlé partnerství Eh, bylo rozvinuto od, už od srpna loňského roku i na úrovni ministerstva Máme tam 12 různých konzultačních orgánů a výborů, které se snaží zajistit to, aby všechny zúčastněné strany pro jednotlivé sektory či podsektory byly součástí programovacího procesu rozsáhlým způsobem. Transparentní přístup v oblasti volby členů těchto výborů byl aplikován a jsme přesvědčeni o tom, že nové požadavky eh, tohoto partnerství mm, eh, které stanovil i Evropský parlament, že to pro nás nebude znamenat nějaký problém institucionální zodpovědnosti pro ex ante kondicionality, podmíněnost byly stanoveny, byly vytvořeny eh, a proběhnou další diskuze, které by měly finalizovat plány pro splnění těchto cílů. Systém, který se týká čerpání těchto evropských fondů, bude mít k dispozici a bude odsouhlasen na úrovni vlády. Bude to mechanismus, který na ministerské úrovni musí zajistit i určité vlastnictví těch výsledků, které dosáhneme. A toto je takový opravdu široký obrázek toho, jak to u nás vypadá, pokud jde o různé strategické a kohezní fondy na různých úrovních. A samozřejmě, že jsem připraven odpovědět na jakékoliv otázky či připomínky, které budete Děkujeme, pane ministře, a nyní začínáme otázky a odpovědi. Pan Luhan má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dneska mám narozeniny, tak budu velice hodným a velice milým k našim hostům. Vážení ministře, vítejte v Evropském parlamentu. Jsme nesmírně rádi, že jste mezi námi a myslím si, že je opravdu nesmírně užitečné, aby probíhala tato rozprava s rumunskou vládou bez ohledu na to, ze které části politického spektra pochází. Potřebujeme společný front, když hovoříme o absorpci, o schopnosti absorbovat evropské fondy. Měli bychom překročit veškeré ty problémy a nesrovnalosti a neschody naší politické scény v Rumunsku a snažit se nalézt společný koncept a společná řešení. Je zde mnoho problémů, které jsou spojeny jednak se stávajícím MFF programem a tím příštím jež je diskutován evropskými institucemi ve stávajícím období. Tři otázky, jestli dovolte, mám více dotazů, ale budu stručný a zaměřím se na tři. První. Pravidlo N plus 3. Rozhodnutí rady ze 7. a 8. února, které požaduje o výjimku v tomto ohledu pro Rumunsko a Slovensko. Znamená to 4,5 až 7 miliard eur v absorpční kapacitě. Důvody zatím na národní úrovni nejsou známy. Dopoledne probíhala debata s panem komisařem Hánem, položil jsem stejnou otázku, ptal jsem se, jak bude komise postupovat vůči těmto dvěma zemím, které požádaly o tuto výjimku. Zdá se, že zatím neexistuje na komisi konsenzus nebo pan komisář mi řekl, že on je jediný, který podporuje tento požadavek dvou zemí. Ostatní komisaři jsou proti tomu. Já se teda ptám, co udělá rumunská vláda, aby tuto výjimku získala. To znamená, aby to pravidlo pro Rumunsko nebylo M plus 2, ale M plus 3, tak aby ta absorpční kapacita byla lepší. Druhá otázka technická otázka. Když jste se stali členy vlády, Rumunsko mělo asi 7% absorpční kapacitu. Co stupeň kontraktů podepsaných byl na úrovni 70%. V průběhu posledního roku jste zvýšili tuto absolutní kapacitu o 3,4 a my si myslíme, že zde obrovská propast mezi těmi 78% na úrovni kontraktu a tím úspěchem stávající vlády za poslední rok, pokud jde o absorpční schopnosti evropských fondů. A v neposlední řadě něco, co je velice důležité, je to dohoda IMF a Dohoda s Evropskou komisí je zde několik konkrétních prvků, pokud jde o zvýšení kofinancování z 85 na 95 u regionálních fondů a na 100% u fondů pro venkov, čili nejde o novou dohodu, o nějaké nové úvěry. Chci se zeptat, zda stávající vláda podepíše s Mezinárodním měnovým fondem a Evropskou komisí nějaký, nějakou preventivní dohodu, nějakou novou dohodu. Děkujeme. Konstance Král. Ganz herzlichen Dank, das waren so viele Fragen. Eh, děkuji vám, to bylo opravdu hodně dotazů. Já nevím, jestli je tady nějaký eh, prostor pro mě, abych se mohla projevit. Já jsem eh, si velmi ráda vyslechla, jak ambiciozní plán máte v Rumunsku, pokud je o administrativu a stát, státní zprávu. Já bych měla dva dotazy. Pokud jde o ten, tu novou lhůtu, tak vy musíte ještě připravit tu další lhůtu. A vlastně souběžně fungují tyto struktury a vy musíte je přizpůsobit. Jak eh, si myslíte, že by měly fungovat ty operační programy v regionech, tak aby to odpovídalo našim eh, představám, tak jak to bylo vyjednáno v trialogu? Mm, jsou tam velmi ambiciozní dohody o partnerství, zásady a jakým způsobem by se mělo pracovat na těchto operačních programech. A druhý dotaz. Vy fakticky potřebujete novou strukturu, která, když, eh, jestli jsem to dobře pochopila, tak eh, bude také eh, pro zprávu a pro operační programy, takže se bude jednat o decentralizaci, což znamená, že budete potřebovat velké množství osob, eh, které musí disponovat dostatečnými znalostmi o státní správě. Musíte vybudovat eh, kapacity pro státní zprávu a stačí to, to, co podporuje eh, komise finančně, protože v tom eh, novém období podpory, tak aby eh, se to mohlo všechno dobře nastartovat. I would like to ask Cornelia Ernst. Cornelia Ernst má slovo? A možná po tomto třetím řečníkovi bychom poprosili ministry. Děkuji vám. Je pravda, že Rumunsko se nachází v takovém historickém mezníku a jsou s tím také svázány otázky týkající se demokracie. My to známe, my ve východním Německu jsme něco takového to také zažili. Známe tyto problémy. Takže moje první otázka by se týkala eh, tady eh, toho eh, mezníku těchto závažných eh, změn ve státní správě, tak jakou podporu byste potřebovali a jakou podporu eh, dostáváte z EU, protože opravdu potřebujete pomoc. Možná z takových eh, zemí byste potřebovali pomoc, kde mají podobnou strukturu. To by určitě bylo důležité, jestli k tomu můžete něco říci. A za druhé, vy jste se zmínili o celé řadě problémů, které souvisejí se spolufinancováním. A jak to bude vypadat s těmi budoucími programy? Vy si myslíte, že by se ty problémy daly vyřešit během eh, nadcházejících eh, lhůt? A eh, jak si myslíte, že zvládnete tu otázku spolufinancování? A za třetí, víte, že se zde diskutuje o finančním víceletém rámci a že parlament se vyslovil proti, tak já bych chtěla vidět, jaký máte názor na víceletý finanční rámec a jestli byste nám mohli eh, říci váš názor na budoucí jednání mezi parlamentem a radou. Děkujeme. Chcete na to reagovat? Děkuji za slovo, děkuji za položené dotazy, pokusím se na ně odpovědět. Na některé možná bude reagovat pan ministr Teodorovič, pokud jde o to pravidlo N plus 3. Vláda i náš prezident musí spolupracovat na tom, aby ten příslip již byl dán Rumunsku a Slovensku ze strany Evropské rady, byl skutečně dodržen. Přejeme si to, aby odborníci Evropské komise nalezli technické prostředky, které umožní realizaci těchto, tohoto příslibu. Nemyslíme si, že je možná nějaká změna v nařízení do budoucna. Jde o rozhodnutí na vysoké politické úrovni a my děláme úsilí v tomto ohledu s panem komisařem Hanem. Mám naplánovanou schůzku, zeptám se na jeho názor, pod, žádám ho o jeho podporu a zaangažovanost při řešení tohoto problému ve snaze k nalezení lepšího možného řešení. Ovšem myslím si, že Rumunsko by mělo pokračovat v realizaci všech těch akcí, na kterých jsme se již dohodli, tak aby stupeň absorpční kapacity evropských fondů se zvýšil. A pokud jde o nějakou možnou dohodu s eh, Světovou bankou, Evropskou komisí, Mezinárodním měnovým fondem, ano, chtěli bychom takovou dohodu podepsat, eh, ne proto, že bychom potřebovali finance. Ovšem jednání s těmito třemi partnery již proběhla v lednu. Máme takový záměr již k dispozici. Evropská vláda připravila seznam realistických závazků, které jsou zásadní pro Rumunsko. Já jsem ne, my jsme neudělali tyto mm, závazky jenom proto, že nás tyto orgány k tomu vyzvaly. Ne, to jsou věci, které chceme realizovat a samozřejmě, že se těšíme na setkání správní rady Mezinárodního měnového fondu v červnu. Tam už by ten záměr měl být odsouhlasen a je velice důležité, aby Rumunsko mělo vztahy s mezinárodními finančními institucemi, protože nám to um, trošku ji dodává na určité věrohodnosti a zároveň je možno získat lepší podmínky, když si půjčujeme na mezinárodních soukromých trzích. Zároveň rozhodujeme o opatření v oblasti restrukturalizace, které Rumunsko potřebuje. Pokud jde o otázku paní poslankyně Rysové, myslím si, že mm, pokud jde o, o, o tu otázku fungování, řádného fungování těch budoucích administrativních regionů a využívání fondů, já nevím, to, to pokud jde o počet těchto, tak já, pokud jde o počet odborníků, my máme odborníky, kteří se zabývají touto problematikou v v agentuře pro regionální rozvoj. V současné době jsou to takoví prostředníci na e, úrovni programu pro regionální rozvoj. Čili my máme tyto struktury k dispozici, máme tyto odborníky a počítali jsme s tím, když jsme se rozhodli tyto správní regiony vytvořit. Samozřejmě, že všechny tyto struktury a odborníky zapojíme do operačních programů. Budoucí architektura operačních programů. To byl další dotaz. Myslím se, že vláda vláda se bude snažit finalizovat tento návrh v následujících dnech. Ten poté odešleme Evropské komisi. Regiony budou schopny, budou mít kompetence v oblasti řízení. A já doufám, že naši evropští partneři budou schopni akceptovat eh, toto rozhodnutí, tak aby v roce 2014, 15, možná i v roce 2016 tyto struktury postupně, jak si budou budovat svoje správní a administrativní kapacity, by mohly být eh, skutečně řídicími orgány. Nesmíme ovšem v žádném mm, nikdy ohrozit absorpci těchto evropských fondů. Jsou to instituce, struktury, jak už jsem se o tom zmínil, zaměstnávají vysoce kvalifikované pracovníky. Operační regionální programy, které koordinuje moje ministerstvo, tam vidíme vysoký počet Eh, kon, podepsaných kontraktů. Téměř jsme dosáhli těch 100%, o kterých jsme hovořili i v oblasti absorpční kapacity. Jsme na tom dobře. To znamená, že tyto agentury pro regionální, tyto regionální struktury mají kvalitní pracovníky. A pokud je o zapojení těchto budoucích správních regionů do budování těch partnerských dohod, v následujícím období všechny místní orgány, regionální orgány, rady pro regionální rozvoj, různ, různá združení, um, občanská společnost, sociální partneři, všichni tito aktéři budou neustále informování o procese jednání, tak aby od ledna 2014 většina mohla mít připraveny přihlášky a mohla začít absorbovat finanční prostředky co nejrychleji, jakmile bude zahájen nový víceletý program. Paní Ernst, restrukturalizace zprávy je docela složitý proces, obtížný proces, potřebujeme v něm podporu. Jsme rádi. Těší mě, že proběhlo mnoho kontaktů, diskuzí s kolegy z jiných zemí, kteří mm, nám nabídli pomoc a my doufáme, že po 15. dubnu asi někde tam bychom mohli začít organizovat workshopy, semináře, na které pozveme i odborníky z jiných zemí. Jsou to odborníci z Rakouska, Francie, Itálie, Německa, které bychom chtěli pozvat. My potřebujeme tyto experty, potřebujeme tyto znalosti, protože v rámci tak obtížného, složitého procesu, kromě všech těch rizik, které jsme si již identifikovali, se mohou objevit další uh, problémy, rizika, proto bychom neměli objevovat Ameriku, ale spíše se poučit se zkušenosti ostatních zemí a odborníků. Pokud jde o možnosti kofinancování, chtěli bychom zavést mechanismus, jenž by umožnil ten, um, nahrazení toho mechanismu proplácení, to znamená, že beneficient již nebude uh, příjemce již nebude muset ehm, hledat finanční prostředky, aby je zaplatil předem a až poté nám poslal fakturu k proplacení. Ne, nebude tomu tak. Budeme se snažit. Samozřejmě bude muset zaslat dokumentaci, my to ověříme a poté tím to zaplatíme a v průběhu několika dní získají, budou mít tyto eh, peníze k dispozici, čili místní orgány již nebudou muset si půjčovat někde jinde, aby mohli pokrýt toto období čekání na rozhodnutí o proplacení účtu. To si myslím, že je velice důležité opatření, protože hlavní důvod, proč místní orgány nebyly schopny dostatečně kofinancovat tyto projekty, byl právě ten, že museli mít peníze k dispozici předem a až poté čekat na proplacení. Naši kolegové z Ministerstva pro eh, finance se rovněž zabývali možností zapojení bankovního systému v financování těchto projektů. Pokud tyto diskuze, které již pokročily, budou úspěšné, měli bychom mít ty finanční eh, částky k dispozici včas a tím bychom ulevili místním orgánům. A zároveň zahájíme reformu státní zprávy, která zároveň bude zahrnovat i reformu místních finančních záležitostí, stanovíme jasná pravidla, pokud jde o standardy v oblasti nákladů. Hlavním cílem této reformy je kvalitnější využívání finančních prostředků a přidělení těch zbývajících prostředků pro posílení místních rozpočtů, čili ty finanční prostředky, které, řekněme, nejsou nejlepším způsobem eh, využívány v současné době, se využijí v rámci kofinancování. Jsme nesmírně spokojeni s rozhodnutím parlamentu, pro, ne, to bych rád řekl, pro nás je to rozhodnutí velice dobré, pozitivní. Myslím si, že v tom finančním cvičení bychom měli být flexibilní, velice nás ta pružnost, flexibilita zajímá a doufáme, že trialog k této problematice bude úspěšný a rozpočet bude schválený v rozumném časovém horizontu. A nyní poprosíme pana ministra. Já bych se rád vyjádřil k tomu pravidlu N plus 1. Jednáme o tom s Evropskou komisí a snažíme se najít nějaký mechanismus, který umožní uplatňovat i ten mechanismus N plus 3 na Rumunsko a na Slovensko. Na druhou stranu se opravdu snažíme o to, abychom na konci roku měli faktory za 6,5 miliardy eur, aby se nestalo, že nás od toho automaticky odříznou. Ale zároveň se snažíme vyplatit tolik plateb, abychom tedy zabránili takovému automatickému odstřižení. Ale současně se s Evropskou komisí snažíme najít způsob, jak uplatňovat mechanismus N plus 3 i v případě Rumunska a Slovenska. A pokud je o smluvní sazby, což bylo 78,8% v loňském roce, já myslím, že tady by měl být přístup pragmatičtější v tom smyslu, že bychom se měli zamyslet nad smlouvami na veřejné zakázky, ne nad smlouvami o financování. Protože podle mě mi právě toto dává jistotu, že platební prognóza je relevantní a co nejblíž skutečnosti. Neboli máme 78 pokud jde o smlouvy o financování podepsané s konečným příjemcem. Ale důležitá je ta veřejná zakázka jako taková, protože to znamená, že pak si můžete udělat představu o tom, jaké budou platby. Od začátku roku došlo k nárůstu asi o 3 a to znamená, že můžeme doufat, že do konce tohoto roku naplníme cíle. Pokud bude trvat na několika důležitých prvcích, jako je zjednodušení, zvýšená transparentnost v celém procesu zprávy evropských fondů, nulová tolerance vůči střetu zájmu, korupci a podobně, drastická opatření, pokud něco takového nastane, a pak samozřejmě změna mentality v tom smyslu, že každá část systému by se měla naučit vzít na sebe odpovědnost. Každý prvek tohoto systému by měl nést odpovědnost za přijatá rozhodnutí, protože velice často je žádné rozhodnutí horší než špatné rozhodnutí. Pokud jde o proces předávání pravomocí, jak bude postupovat? Nebude to nezbytně znamenat, že budeme muset zvýšit počet lidí, kteří pracují v systému. Jak říkal místo předseda vlády, budeme muset najít nějakou rovnováhu mezi počtem osob, kteří pracují v těch nových subjektech a efektivitou těchto subjektů. A samozřejmě budeme se muset také věnovat školení a přípravě těchto pracovníků podle evropských principů. Já myslím, že podpora, kterou nám poskytuje Evropská komise a kterou nám snad i nadále bude podporovat, sehrála velkou roli. Dá se říct, že Evropská komise nás podpořila, podala nám pomocnou ruku pokaždé, když to bylo nutné a my doufáme, že to tak bude pokračovat i do budoucna. V tomto ohledu jsme pravidelně v kontaktu, vyměňujeme se informace A na závěr bych ještě rád něco řekl ke spolufinancování. Jsem přesvědčený o tom, že je potřeba zkrátit dobu od fakturace do proplacení faktury. Jde o to, kdy žádáme platbu od Evropské komise. Tam je důležitý ten rozpočtový aspekt. A další věc je důležitá proto, že do dalšího programovacího období bychom měli zařadit programy financování na základě revolvingu nebo jiných finančních programů, které příjemcům, jak soukromým, tak veřejným orgánům, poskytnou nezbytnou podporu z hlediska připravenosti, realizace i z hlediska finančních potřeb takže už by neměli na svých bedrech nést tuto finanční zátěž. Je to integrovaný přístup a také chci zmínit, že jak už jsem říkal, jak to bylo řečeno ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, do konce března pošleme národní plán jak Evropské komisi, tak Evropskému parlamentu a v tom národním plánu budou všechny opatření, která naše vláda předpokládá pro rok 2013. Na jednu stranu proto, abychom dohnali čas a abychom zvýšili absorpční kapacitu a na druhou stranu to budou opatření, která nás připraví na další víceletý finanční rámec. Mnohokrát děkuji. Jenom půl minuty, nezapomeňte, že máte narozeniny, nicméně. Dobře, děkuji, paní předsedkyně. Aby to bylo úplné, pan komisař dnes zmínil, že není pravděpodobné, že tato výjimka bude přijata. Nicméně, pan komisař říkal, že je připravený hledat alternativní řešení, která případně navrhne rumunská vláda aby bylo možné absorbovat ty částky, které by Rumunsko bylo schopné v posledním roce absorbovat. To je to alternativní řešení, které se navrhuje, aby se získalo těch 4,5 miliardy eur. Děkuji. Primul la mulți ani, domnule parlamentar. Vă doresc multă sănătate și viață lungă și activ. Pane Lohane, já vám přeji hodně štěstí jako poslanci Evropského parlamentu. My doufáme, že komise najde technické řešení a legislativní řešení, aby bylo možné implementovat to pravidlo N plus 3. Pracujeme na alternativních řešeních a ta řešení předložíme komisaři Hánovi. Děkuji. Jen aby bylo jasné, jestli jsme to správně pochopili, jestli stejně chápeme závěry rady. Závěry rady velice jasně uvádí, že v budoucím období v celé Evropě bude platit N plus 3 pro všechny. Slovensko a Rumunsko jsou zmíněny v kontextu současného období a rada požádala pana komisaře, aby se zamyslel nad tím, jak s tím, že bychom se vyhnuli snižování závazků pro Slovensko a Rumunsko na období 2007 až 2013, jak něco takového zajistit, včetně změny současných nařízení. Takže Rada důrazně žádá komisi, aby hledala všemožné způsoby, jak se vyhnout ztrátě prostředků pro Rumunsko a Slovensko v současném období, s tím, že by tam byla i ta možnost případné změny nařízení. To řekla rada. To, co udělá komise, to je něco jiného. Takže máme tady ještě dalších pět zájemců a zbývá nám pět minut, takže když budete mluvit víc než minutu, tak bude asi těžké dát ještě pánu ministrům příležitost odpovědět. Takže prosím stručně Nikos a potom Viktor. Děkuji, paní předsedkyně. Tak jak jsem to pochopil, tak se opravdu snažíte o významnou reformu státní zprávy v Rumunsku. A e, také jste řekli, že se musíte připravit na příští finanční období. Reforma fungování celého státu je něco, co souvisí vlastně e, s celým fungováním, se zvyklostmi, s kulturou, Týká se to lidí, kteří žijí v jednotlivých regionech a musí si zažít tyto změny. Já bych proto chtěl vědět, existuje-li nějaká studie, nebo jestli víte přesně, jakým směrem se chcete ubírat, protože my v Řecku eh, máme podobnou praxi, ty výsledky mm, jsou pozitivní, ale potom, co je důležité, to je ta skutečná praxe. V roce 2010 jsme provedli reformu státní zprávy v Řecku ale eh, místní úřady nepřevzaly tu svoji odpovědnost, takže proto je to tak komplikované. A já jsem úplně nepochopil, jak to chcete provést kdy, jak dostanete peníze, jak ty příjemci předloží účty, takže banky s tím musí souhlasit, jak to bude všechno fungovat. A potom, jak to bude, bude vypadat s úroky, to je také otázka, která zde vyvstává. Použijete na to národní prostředky nebo prostředky z bankovního systému a použijete-li finance z bankovního systému, Eh, tak jak můžete eh, zajistit, že příjemci dostanou peníze tak rychle, jak chcete? krát, děkuji, Danuto. Já teď přejdu do rumunštiny. Já mám velkou radost, a to ze dvou důvodů. Za prvé, nemáme tady jenom jednoho ministra, ale hned dva v našem výboru. A já mám velkou radost, že slova, která se zdají být zakázaná v Bukurešti, regionální rozvoj a podobně, se stávají běžnými ve vládních orgánech mé země. A to je v zájmu Evropy i v zájmu mé země. Chtěli bychom poděkovat kolegům, kteří se zúčastnili této diskuze. Mám dvě otázky. Já vím, že Evropská komise upozornila rumunskou vládu, že může případně pozastavit výplatu z prostředků vzhledem ke korupci a velkému riziku podvodů. Co současná vláda dělá z institucionálního hlediska, aby co nejvíc snížila možnost podvodů? A za druhé, jak může Evropský parlament podpořit snahy tohoto členského státu, Rumunska, zavést v roce 2013 administrativní reformu, protože ta je velice nutná v naší zemi. Děkuji, Katrin. Short... Já mám velice stručnou otázku, jsme o tom mluvili dnes dopoledne. Mě by zajímalo, co si myslíte o makroekonomických podmínkách a jak to podle vás zapadá do vašich plánů? Děkuji. Nyní Josef Matula. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád přivítal oba ctěné rumunské hosty. Já s nimi už nějakou dobu spolupracuji. Pracovali jsme spolu v roce 2004 až 2008, když jsem byl předsedou obecní rady a to jak s panem Dragnou, tak s panem Teodovičem, který byl tehdy také ministrem. Takže máme hodně společného. A pokud všichni chceme vylepšit absorpci evropských fondů v Rumunsku a chtěli bychom přispět k celkovému hospodářskému rozvoji Rumunska, měl bych tomu dvě nebo tři poznámky. Když mluvíme o regionalizaci, rádi bychom vám, pane vicepremiére, poblahopřáli. Ano, je to obrovská odpovědnost, ale je to potřeba udělat letos. A je to potřeba udělat hodně rychle. Zvlášť vzhledem k tomu, co říkala paní Konstanca Kral. My teď připravujeme dokumenty pro dohody o partnerství a pro operační programy. Byli bychom to byli bývali rádi udělali už před rokem, v roce 2012, dobře, ale teď je to také dobré. Nicméně, vzhledem k vašim zkušenostem, pane vicepremiére, pokud jde o velice dlouhodobou budoucnost Rumunska, musíme najít to nejlepší možné řešení, aby se nepřekrývaly pravomoci protože budeme v situaci, kdy budeme mít regiony, ministerstva, hrabství nebo obvody, orgány místní samozprávy na úrovni obcí. V Rumunsku jsou obvody, které mají necelých 300 tisíc obyvatel. A velice často se stává, že se překrývají pravomoci. A to bude potřeba zohlednit. Nicméně, když mluvíme o regionech, je potřeba využít to, co je e, funkční. Regionální agentury jsou funkční nějakou dobu a možná, že je nutné tento efekt multiplikovat, protože je rozdíl mezi uzavřením smlouvy a absorpcí evropských prostředků. Musíme najít řešení ve věcech, které se týkají pravomocí, pravomocí na úrovni místní samozprávy, tam, kde se provádí implementace. Tam máme problémy. Tam nemáme odborníky a když je máme, tak si je nedokážeme udržet, protože dostávají velice málo zaplaceno. A každý tým, který se zabývá evropskými prostředky, má obrovskou odpovědnost a proto musíme velice rychle najít řešení. Jinak nebudeme schopni tuto situaci překonat a já doufám, pane ministře Teodoroviči, že vám se to podaří. Chci vám poblahopřát k vaší prezentaci. Je zřejmé, že se zprávou evropských prostředků zabýváte už mnoho let. A možná, že společně s panem vicepremiérem budete schopni provést řadu konkrétních kroků v souvislosti s fází implementace, což jsou ta nová stádia, ta, ty nové kroky, ta opatření, která máte na mysli, aby se zvýšila absorpční kapacita nejenom teď, ale i pro další víceletý finanční rámec. Já nechci, aby Rumunsku ještě jednou utekl začátek, jak už se to jednou stalo. Musíme zvážit dohodu o partnerství. Komisař Hahn říkal, že ji chce. V červnu musíme zvážit společný strategický rámec. My jsme si otestovali několik regionů na úrovni těch našich obvodů nebo hrabství. Já myslím, že k moc velkému vývoji nedošlo. Děkuji a poslední paní Dančela. Domnule viceprimiministru, domnule ministru, prezent. Děkuji za slovo, vážený pane ministře, vážený pane místo předsedo vlády. Vaše přístupy, vaše prezentace pokusila na to, že je zde nový přístup, pokud jde o vztah k Evropskému parlamentu i k našemu výboru. A zároveň nový přístup k informovanosti našich kolegů, k tomu, jakým způsobem informujeme naše kolegy z ostatních zemí 27. Pokud je o tu regionální reorganizaci Rumunska, máte již připravenou, řekněme, nějakou další možnost návštěvy našeho výboru, tak aby nedošlo k nějaké misinterpretaci toho, co se děje v Rumunsku. Potřebujeme transparentní přístup, potřebujeme posílit spolupráci mezi, Evropsk- mezi Evropským parlamentem a rumunskou vládou. Děkuji. Ano, prosím a dáváme slovo místo předsedovi vlády. Děkuji za slovo. Dovolte několik stručných poznámek. Restrukturalizace veřejné zprávy. To je nesmírně komplikovaný proces, asi jsem to dostatečně neobjasnil v průběhu úvodní prezentace. Nejde o nějaký povrchní projekt, rozhodně ne. Toto je věc, která probíhá již několik let. Zástupci jednotlivých institucí veřejné zprávy připravili mnoho studií ohledně procesu devoluce státní moci. A všechny tyto studie jsme podrobili komplexní analýze, tak abychom věděli, jakým způsobem dojde k této decentralizaci, kde k tomu má dojít, v jakých místech, jaká bude nová architektura těchto správních regionů, nových regionů a tak dále. Ta druhá záležitost. Beneficienti, příjemci těchto programů v Rumunsku, pokud chtějí získat finanční prostředky od Evropské unie musí zaplatit tyto prostředky předem a poté čekat na vypořádání finanční. My ovšem bychom chtěli ten systém změnit a beneficienti by od kontraktorů získali faktury a tímto způsobem by tyto finanční prostředky byly proplaceny rychleji. Pane Boščenáru, všechny ty problémy, kterým čelí Rumunsko, Hmm, vychází z několika zásadních pochybení. Opatření stávající vlády, opatření, která přijmeme v následujícím období, v rámci těchto opatření počítáme i s integrovaným informačním systémem, který by zabránil do budoucna jakýmkoliv konfliktům zájmu. Tento systém by měl zavést takzvané varování nebo varování týkající se problematiky s integritou a tak dále. Čili to rozhodnutí na naší straně je jasné. Chceme vytvořit systém, který by umožnil místním samozprávám zamezit těmto konfliktům zájmu. Spolupracujeme s Národní agenturou pro posilování integrity. Veškerá osobní data, údaje, v rámci, v rámci veřejných zakázek eh, se snažíme zahrnout do tohoto procesu, do tohoto systému, tak abychom zabránili eh, jakémukoliv eh, konfliktu zájmu a nějakým finančním korekcím. Samozřejmě, že v tomto ohledu jednáme intenzivně s Evropskou komisí, snažíme se zjednodušit tento proces. Máme mnoho institucí, které se mohou kontrolovat tyto prvky, ovšem málo institucí, které na sebe jsou ochotny převzít odpovědnost a měl. Já si myslím, že to musíme změnit, ty odpovědnosti musí být jasně stanoveny a Evropský parlament by nám v tomto ohledu mohl skutečně velice pomoci v tomto úsilí regionální restrukturalizace. Já bych rád poprosil veškeré všechny odborníky, kteří znají tuto problematiku, reformy v oblasti decentralizace moci, aby nám pomohly, protože je to proces nesmírně důležitý pro naši zemi. A makroekonomická podmíněnost známe stanovisko Evropského parlamentu v tomto ohledu. Víme, že tyto podmíněnosti na nás mají veliký dopad. Eh, u takových zemí, jakými je Rumunsko, je to dvojí ostří, je to dvojí riziko. Pane Matulo. Já vím, že máte veliké zkušenosti v oblasti veřejné zprávy. My se snažíme dokončit tento proces regionalizace do konce letošního roku. A pokud je o nějakou duplicitu, překrývání. Máme i takové meziministerský, meziministerský výbor, který se bude zabývat, který pracuje na tomto procesu decentralizace, rozhodneme o tom, kdo bude zodpovědný za co, a tak abychom měli sdílené kompetence, abychom zamezili sdílení kompetenci, protože pokud eh, máme více vlastníků a odpovědných za jednu problematiku, tak většinou nikdo za to nepřevezme konečnou odpovědnost. Budeme se snažit poskytnout vám i ostatním kolegům seznam našich opatření, všech našich eh, záměrů. Čas už bohužel nemáme. Nyní ovšem ještě jednou bych rád poděkovala za to, že jste nás přijali a za příležitost vysvětlit eh, všechno to, o co se snažíme v rámci té, tohoto nesmírně důležitého decentralizačního procesu v Rumunsku. Děkuji ještě jednou za veškeré dotazy, jste položili, protože to znamená, že to, co se děje v Rumunsku, vám rovněž leží na srdci. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně, za náš výbor. Jménem všech kolegů bych ráda poděkovala za to, že jste přijali naše pozvání, podělili se s námi o vaše plány v řešení všech těchto problémů. Zároveň, že vidíme toto veliké odhodlání, zaangažovanost eh, vůči reformám, tak aby potenciál evropské regionální politiky byl plně využit v Rumunsku. Náš výbor si toho velice cení, proto vám přejeme hodně úspěchů v tomto úsilí. A samozřejmě bychom rádi zdůraznili to, že jste mezi námi vždycky vítání, budete-li mít zájem se s, ná, se s námi sejde, když samozřejmě víme, že vás čeká hodně práce, držíme vám palce a doufáme, že Rumunsko bude na této cestě úspěšné. Děkujeme ještě jednou. immediately start. Kolegové, kolegyně, a nyní rovnou k našemu programu. Vidíme tam bod číslo 14. Než se dostaneme k bodu číslo 14, ráda bych se s vámi ještě podělila o rozhodnutí, které jsme udělali na schůzce koordinátorů včera. Pokud je o přidělování zpráv, stanovisek, Eh, zpráv z vlastní iniciativy, pokud je to akční plán pro rok 2020, e-health, to má EDR, dále je to vlastní zpráva z vlastní iniciativy, na základě předchozích rozhodnutí z února padlo včera následující rozhodnutí. Aldea GUE asi zre, se podívají na možnost eh, zprávy z vlastní iniciativy v dubnu a v květnu. Připraví to na schůzku koordinátorů. Koordinátoři rozhodli o tom, že ta nová zpráva z vlastní iniciativy, že oni požádáme, požádáme jakmile eh, pan Vlasák a jeho zpráva eh, eh, státní pomoci na úrovni regionu bude schválena. Doufám, že tomu tak bude v květnu. A zároveň jsme doporučili všem koordinátorům to, aby si promluvili se zpravodají o těch eh, probíhajících zpráva z vlastní iniciativy, tak aby jsme se snažili urychlit trošku tuto práci. Potřebujeme alespoň jeden slot ještě uvolnit před letní pauzou. To je dodatečná doplňková informace. Je to propojeno i s tím, že ta možnost přijetí nového návrhu zprávy z vlastní iniciativy. Poslední příležitost v tomto ohledu bude na červnovém setkání 20. června. Rovněž jsme se dohodli na tom, že požádáme konferenci předsedů o to, aby nám přidělila našemu výboru reky jednu, jeden slot ehm, nad rámec, nad kvóty, pokud je o tuto zprávu o budoucnosti, ekonomické zprávy a řízení a role politiky soudržnosti pravděpodobně já budu zpravodajkou, pokud teda ji budeme mít k dispozici. A zároveň jsme se dohodli na externí studii ke stejnému tématu, to znamená zpráva řízení a politika soudržnosti. Požádám naše politické oddělení, aby se tomu věnovalo. A rovněž jsme se dohodli ještě na jedné události, která je propojena s tímto, s, s politikou soudržnosti a ekonomickou zprávou a řízením. Pokud se nám nepovede získat ten slot navíc pro zprávu z vlastní iniciativy nad kvóty. Pravděpodobně se budeme snažit o ústní otázku s usnesením ke stejnému tématu. A zapojíme nebo pozveme i jiné eh, výbory, jež by mohly mít zájem a ta rozpráva by mohla probíhat po letní pauze. Open Days. Den otevřených dveří. Tam je problém v letošním roce, my tam nemůžeme být na té tradiční, na tom tradičním ceremoniálu úvodním, tak jak tomu vždycky bylo v Evropském parlamentu, protože tento týden přesně se překrývá s tou naší mm, s tím naším plenárním týdnem v říjnu ve Štrásburku. Snažili jsme se vše možně, ovšem není možné změnit ani tato data pro plenární zastání ani pro den otevřených dveří. Čili jediná možnost požádat předsedu Evropského parlamentu, aby mi udělil tuto výjimku, abych se mohla vrátit do Bruselu na to, tento úvodní ceremoniál a požádáme eh, v brzké době o tuto výjimku i pro všechny naše členy výboru REGI, kteří by mohli nějakým způsobem odůvodnit tu potřebu zúčastnit se eh, ceremoniálu úvodního a jakýchkoliv workshopů na začátku těchto otevřených dnů. Čili to jsou veškerá rozhodnutí ze včerejška. Pokud proti tomu nebudete mít žádné připomínky, tak je považujeme za schválené. A nyní již se rovnou dostáváme k tomu, jak to vypadá v rámci jednání trialogu. Pan, eh, pan Lambert, pan Nisteroj má slovo. Já, mi se vždycky líbí, když je plný sál. Když se podíváme na všechny ty dokumenty, složitost celé problematiky, tak to je opravdu mm, velice zásadní věc a proto jsem rád, že cítím podporu výboru v tomto ohledu. Dnes bychom se měli zabývat i tím, zamyslet se nad tím, jak to bude vypadat časově. Minulý týden na plenárce jsme přijali usnesení ohledně MFF rámce. Je tam mnoho důležitých věcí, průžnost, platby, závazky a tak dále. Důležité body vyjednávání a pokud se o nich bude hovořit, očekává se, že parlament Samozřejmě pro nás velice důležité, aby v těch následujících sedmi letech jsme se tomu věnovali a právě proto bychom chtěli mít ten právní balíček co možná nejdříve k dispozici. To je teda to pozadí celé věci. A jak jsme postupovali? Jsem rád, že vám budu moci podrobně popsat to, jak jsme postupovali pokud jde o CSF e, a teritoriální rozvoj, tyto dvě kapitoly, My jsme se obrátili na výbor, vy jste nám dali mandát a my samozřejmě chceme přijít výsledky. Chceme, aby se hlasovalo před letní přestávkou. Jak to urychlit ten proces? To je spíše taková retorická otázka, kterou si kladu sám. Ovšem měli bychom to promyslet. <laughs> Měla byste v našem výboru probíhat otevřená, kvalitní rozprava na základě výsledku, Samozřejmě, pokud ta dohoda nebude ještě kompletní, měla by být možnost i tyto stávající otevřené body vyřešit. Možná to proběhne v rámci jednoho čtení, nemohu to očekávat stoprocentně, když se podívám na to, co předložila rada v rámci MFF, například ta rezerva finanční, to nevím, zda se nám povede dosáhnout dohody před letní pauzou, protože my jsme nechtěli tuto rezervu. My jsme nechtěli uh, někdy 5%, ale 7%, čili to je obtí- nesmírně obtížné. A pokud budeme chtít hlasovat před letní pauzou a zapojit všechny aktéry do tohoto procesu, tak nás asi bude a čeká nás druhé čtení později v letošním roce, tak prostě musíme to urychlit. Byla to retorická otázka, omlouvám se, ale asi bychom na to neměli zapomínat společně s kolegy. Snažíme se urychlit celý proces, tak aby naše práce byla opravdu přinesla očekávané ovoce co nejrychleji. Dva body. A poté poprosím Konstance Krél, mou spoluzpravodajku. CSF ještě není úplně od, podepsán, mm, řekněme, na 97%. To je dokument, se kterým přišel Evropský parlament. Na základě právní jeho základu a i nějaké jistoty, kterou jsme chtěli mít pro všechny aktéry u těch pěti fondů. To bylo něco nového, něco nového v našem přístupu k práci v tomto ohledu. A v podstatě nyní je to součást celého toho balíčku v rámci nařízení. Když se podíváte na podrobnosti, my jsme vám všechny ty dohody již rozeslali. Je jasné, že tam můžeme ještě objasnit mnoho definicí, pokrýt všech těch pět fondů, jak jsem se o tom již zmínil. Dále je toto strategické programování na úrovni zemí, specifická doporučení na úrovni zemí a národní reformní programy. To je veliká kapitola. Zahrnuje to nový způsob jednání ze strany státu i Unie a zároveň ta politika soudržnosti pro rok 2000, do roku 2020 a její postavení v rámci celého tohoto rámce. Jak to přijmout, pokud budeme potřebovat do budoucna více pružnosti, flexibility, jak to udělat. Rada říkala, mm, zahrnu to nějakého samostatného dokumentu a výjimout z toho některé části z tohoto společného strategického rámce. To jsme neakceptovali. Řekli jsme, že možná v případě potřeby bychom to mohli udělat delegovanými akty. Parlament to schválil a doufáme, že rada to překoná. To znamená těch, ty dvě zbývající procenta jednání. A další věc, ta je podle mě nejdůležitější v tom, co jsme mohli dosáhnout. Neakceptovali jsme jakékoliv oslabení tohoto dokumentu. Nebudu zde číst všechny ty jednotlivé články, samozřejmě. Některé věci jsou ještě otevřené, to jsou všem drobnosti podle mého názoru. Konstance Krejl dopoledne řekla, že probíhá rozprava u elektronické zprávy, jak to využít, jak to za to budeme spíše stimulovat. To je ta úroveň rozpravy, která probíhá. Jsem rád osobně, že jsme se dohodli, pokud jde o ty inteligentní specializace, to je propojení mezi programem Horizont a novými kohezními fondy, kohezními a investičními fondy. Já si myslím, že nyní je to ještě silnější ta pozice, než to, co původně požadovaly národní státy. Oni tvrdí, že pokud tam budou sektory s nějakými dobrými návrhy, zkombinujeme je a zašleme v rámci jednoho dokumentu pro tu dohodu o partnerství. My jsme řekli, ne, to nám nestačí. Musíme mít integrovaný pohled na tuto inteligentní specializaci, která bude integrovanějším způsobem propracována. A myslím si, že nyní to již odpovídá našim standardům a návrhům, které komise zamýšlela. A v několika dalších bodech jsme postupovali podobně. Teritoriální rozvoj. Tam jsme nenavedli nějaké další změny tohoto nařízení za parlament. podstatě jsme byli schopni zachovat ty návrhy rady, tak jak byly navrženy a náš mandát eh, bude zachován v tomto ohledu. Makroregionální strategie, ty jsou pro nás důležité. Tam se nám povedlo vylepšit znění textu, ještě je tam několik článků, o kterých jednáme. nalezu no, takzvaný community-led local develops locally developed strategies, to je v podstatě mm, mm, úžasný koncept, eh, kde komise by měla si řídit ty místní programy. My jsme bojovali za, i za tuto problematiku, tyto, zatím je to otevřené, těch 98% jsme již vyjednali a doufáme, že velice v eh, brzké době se nám povede dokončit celou tuto problematiku. Čili jak vám to předložit, abychom o tom hlasovali? To je moje otázka. Pokud teda ten konsenzus je na úrovni 28 tak potom ty věci, které se týkají finančních problémů, jsou tam samozřejmě veliké problémy. Jak, na, jak teda budeme o tom hlasovat? o těch věcech, na kterých jsme se již dohodli a pak teda budeme hlasovat o něčem jiném, o tom, co nám ještě zůstalo, to je její problém pro plenárku, kdy, jakmile nebudeme mít stanoveny priority, víme, jak to dopadne, například s těmi manažerskými věcmi a různými programy. Pak nás čekaly hodiny hlasování. My to uděláme lepším způsobem. Ty hlavní body, MMF a tak dále. No u těch ostatních doufám, že budete mít důvěru v naše výsledky. Doufám, že Konstance s tím souhlasí dneska, já nevím, obvykle se mnou souhlasí, uvidíme. Ano, tak a nyní, tak já to ještě schrnu. Ano, tak Konstance, prosím, můžeš. Já samozřejmě čekám, paní předsedající, na pokyn. Ano, já mohu podpořit Lamberta. Nechci všechno opakovat. Mám ještě jednu poznámku, než zajdeme do větších podrobností. Jak už jsem říkala, když tady byl pan komisař Hán, někdy se stává, že žádáme o využití soudržnosti v EU, nejenom o podporu nebo prosazování. V trialogu to tak je. Vypadá to, že je to jednoduchá, obyčejná věc, ale my jsme opravdu důrazně vyjednávali na základě našeho mandátu a parlament je vstřícný vůči kompromisům z hlediska obsahu, hlediska toho, kde najít kompromis s radou a tak dále a tak dále. Jak Lambert říkal, abychom měli ten kompromis alespoň z 90%. Ale pak řekneme, proč něco jenom prosazovat a nevyužívat to? A pak vznikne situace, kdy předsednictví říká, dobře, to není v našem mandátu, musíme o to žádat členské státy. A to je pak těžká situace. My nechápeme, proč je ten proces tak obtížný pro členské státy, proč nemůžeme urychlit trialog a vyjednávání. V současné době máme otevřených pět tematických bloků. Jde o tematickou koncentraci CSF, regionální rozvoj, ex ante kondicionalitu a rámec pro výsledky. A začínáme jednat o sledování a vyhodnocování. Pokud je o ty tématické koncentrace, 10. ledna proběhl trialog a pořád ještě čekáme na návrh předsednictví. Dobře. Možná, že je to trošku obtížnější, ale mandát parlamentu by měl být takový, že přejdeme od bodu 7 do bodu 4, možná si na to vzpomínáte, byla to podpora udržitelné dopravy. A 8 týdnů nám trvá, odpověď členských států. A pokud to příští týden nebo v příštích týdnech bude pokračovat podobně, tak to do konce roku rozhodně nebude hotové. A není na parlamentu, aby toto říkal úplně jasně. My se opravdu snažíme. A společně s vyjednávacím týne, týmem každý trialog velice dobře připravujeme. Ale proto musíme o těch věcech jednat tady, ve výboru i ve vyjednávacím týmu, a rozhodnout si, jak chceme v nadcházejících týdnech postupovat. A další věc, u těch tématických koncentrací zatím nemáme dohodu o článku 84.3, to jsou kvóty pro CSF. Není to uzavřené, parlament má mandát, komise předložila návrh a rada má také mandát. A ještě máme daleko ke kompromisu. A proto jsme se dnes ptali pana komisaře, jestli je nějaká možnost kompromisu. Ano, nedostali jsme odpověď, také ne. Je to stejná situace, nemáme odpověď. Už ně, několik týdnů. Dohodli jsme se a toto je jeden z důležitých bodů, že máme limit 10% 10 financování z RDF, to je článek 88. Já si myslím, že to je dobrá informace pro parlament. Mimochodem, máme řadu dokumentů, máme výsledky z trialogu, takže se na to ještě můžete pořádně podívat. A uvidíte, co tam přesně je. Pokud je o CSF a regionální roz, no, územní rozvoj, o tom už mluvil Lambert, zůstává otevřená jedna otázka. To se týká příjemců. Hledáme teď to nejlepší místo v nařízení, kde by to mohlo být, ale si to nemá snadné, je těžké najít nějaký nebo přijít s nějakým návrhem. A pak tady máme ten blok Performance Framework. Nejde o rezervu. Jde o rámec. A tady v článku 19.1 máme návrh rady, a totiž, abychom měli jenom jedno formální datum revize v roce 19, 2019 místo 17 a 19. A to je ten takový příklad. My jsme na to přistoupili v duchu kompromisu a flexibility. Jinak víme, jak důležité to pro nás obvykle je, taková takový revizní termín, ale je to kompromis, je to prostě kompromis. Rozhodnutí o článku 19.4 čeká, záleží to ještě na článku 44, jde o sledování a vyhodnocování. A pak jsme se dohodli, že změníme název článku 22, uplatňování rámce pro výsledky, místo přidělování. Rozhodnutí o článku 22 podléhá dohodě o článku 18. Evropský parlament ten článek vypustil, Patří to také k článkům nebo blokům, které se týkají EMF a musíme se k tomu ještě vrátit při vyjednávání. Článek 20, odstavec 3, tam nemáme dohodu. Tady máme úplně jiný přístup ke lhutám a teď čekáme na návrh komise, aby se ty jednotlivé položky dostaly nebo zahrnuli do jednoho bloku, abychom co nejdřív dospěli ke kompromisu. Náš mandát, mandát parlamentu je takový, že členské stát mají tři měsíce na komunik nebo na sdělení a konzultaci, to stačí, ale zatím k tomu nemáme dohodu. Článek 24, tam máme dohodu, jaké to bude a jaká opravná opatření se budou uplatňovat. V příloze 2 máme metodu pro stanovení rámce. Možná bychom se mohli dohodnout o definici milníků a o časovém plánu, ale pouze pro období 18 až 22 a ne 2016. To tedy odpovídá pravidlu N plus 3, o kterém už bylo rozhodnuto na samitu na začátku února. Pokud jde o ex ante podmíněnost, tam jsme doplnili novou definici. Mimo jiné tam jde o konkrétní cíle máme stejný názor jako rada. Je možné, že budeme mít kompromis, protože se to bude týkat pozastavení a opravy prostředků, ale ne hodnocení. Rada se zavázala, že předloží formulaci, ve které se bude tento princip odrážet a na ten návrh stále čekáme. Příloha 5, tématická podmíněnost ex ante. V řadě případů ten text potřeboval přizpůsobit řešením, která jsou v jiné příloze. Rada tam často měla slabší znění, například místo opatření tam byly cíle, šlo o poměřování pokroku, šlo o cíle pro výzkum a vývoj. Buď to přijmeme nebo ne, ale abychom našli nějaký kompromis. Pokud je to pro komise přijatelné, my většinou říkáme ano, dobře, v duchu kompromisu, ten návrh přijmeme. Některé otázky jsou pořád ještě otevřené, třeba u cíle 3, u malých a středních podniků. Rada vypustila odkaz na přesné cíle Velice často se také vypouštějí kritéria pro plnění nebo odkazy na pokyny, nebo se rozmělňují. Například vzhledem k pokynům pro zaměstnanost. A pokud je o obecnou podmíněnost ex ante, tam jsme se ještě nedohodli, protože rada chce vypustit skoro celou kapitolu, včetně podmíněnosti ex ante proti diskriminaci. A tam jsme jednoznačně řekli, že přesto parlamentu vlak nejede. Já nevím, jestli se dokážeme dohodnout, ale toto je jednoznačné stanovisko parlamentu. U některých částí obecných ex ante podmínek pro veřejné zakázky státní podporu, environmentální legislaturu a systémy statistiky, tam se asi dohodneme. Můžeme říct, že sklenice je napůl plná nebo napůl prázdná. Pokaždé jsme velmi optimističtí, takže já doufám, že se nám podaří najít kompromis v několika příštích dnech a že budeme schopni uzavřít některé bloky. A pak můžeme otevřít další tematické bloky. A zajdeme dál. A zítra ve vyjednávacím týmu podle mě musíme ještě probrat další postup pro nadcházející týdny abychom rychle postoupili ku předu. Takže já doufám, že se nám podaří na začátku května předložit konečný výsledek u obou bloků. Děkuji. Děkuji, Elizabeth Schretter. Já, Já budu stručná, děkuji. Já si myslím, že mnohé zde již bylo eh, řečeno. Na jedné straně chceme pokročit kupředu, protože my máme odpovědnost za celý proces v tomto jednání a Lambert už o tom hovořil. Ale na druhé straně je to velmi komplikované právě kvůli radě. Takže rada na všechny návrhy, které předkládá parlament, říká ne. My se snažíme říct, dobře, je tady jedna část, eh, kde souhlasíme, ale potom jsou tam dvě, tři části, kde na to nahlížíme jinak. A když eh, to postavíme eh, proti sobě, tak dobře dojdeme ke kompromisu. Jeden dostane to, druhý dostane to dal jiné, ale já si myslím, že prostě to dál nejde. Já si myslím, že když se rozhodneme, že tuto kapitolu uzavřeme, tak prostě nemůžeme souhlasit s touto situací. Taková ta Taková je současná situace, to jednání je velmi komplikované, takže my se vzdáme určité pozice, nebo jsme se třeba přiblížili, ale rada není ochotna se pohnout, tak se pohneme my. Ta ochota se pohnout ku předu je na naší straně. A když my řekneme, dobře, ale to už by stačilo, tak potom rada řekne, ne, ale prostě rada řekne, nás to nezajímá a my nevyhovíme vašim požadavkům. Komise by mohla dospět k dohodě, bude tedy na stole kompromisní návrh ze strany komise, dobře, ale potom rada všechno vyškrtne. A my se snažíme nalézt řešení a pokročit ku předu a postavit se k novým otázkám, ale prostě rada to pořád eh, blokuje. Protože rada chce vždycky pouze svůj text. Argument rady je, já se musím zeptat eh, 27 členských států, jestli s tím souhlasí. To my nemůžeme. My máme tady 60 eh, členů výboru a také můžeme říct, my se musíme zeptat 60 členů výboru, ale my to tak eh, neuděláme, protože my máme mandát. Ten mandát nám poskytuje určitou flexibilitu. A tak můžeme k těmto otázkám přistupovat, ale rada ne. Já si myslím, že je eh, dobré, aby to kolegové zohlednili Měli bychom zastávat tvrdou pozici, i když to bude trvat déle. A měli bychom se vzdát, tedy na úkor té rychlosti, ale potom tato pružnost se v textu neodrazí. Je potřeba tedy toto zmínit. Já si myslím, že tady je velká odpovědnost, pokud je o mandát, ale my, se, my máme svázané ruce. Thank you. I, I don't have any... Děkuji. Nemám nikoho na seznamu řečníků. To znamená, že jsou všichni spokojení? Nebo prostě neposloucháte? Dobře. Ano, Konstance. Já bych si dovolila malou připomínku. Eh, Elizabeth má pravdu, ale já si myslím, že to není tak úplně zcela správný úhel pohledu. Ano, my pomalu pokručujeme kopředu. A když se podíváme na ten harman, harmonogram, který nám dalo k dispozici předsednictví, tak by to bylo opravdu neuvěřitelné, kdybychom to, dos, to dokázali, ale opravdu to není na straně parlamentu ta chyba, že jsme to nedokončili máme 95 už vyjednáno, to řekl také Lambert. V případě většiny bodů tam nejsou ty velké rozdíly. Tam to prostě visí na několika věcech, kde prostě není možné pokročit ku předu. My nechceme, abyste nabili toho nesprávného dojmu, ehm, že prostě tady ve výboru jsme možná vás zahltili tou naší nespokojeností, která se týká rychlosti jednání. Já eh, mám mm, tu čest eh, být v trialogu a když jsem viděla, že se třeba hodinu diskutovalo o jednom odstavci a že se nedospěje k dohodě. A potom u těch eh, obecnějších věcí, které mají větší rozsah, tak tam se uh, může pokročit rychleji. Ale já mám velké uh, starosti um, ohledně těch červených liní parlamentu, kde jsme toho nedosáhli, tak Lambert hovořil o té uh, výkonnostní rezervě a také o makropodmíněnosti. To jsou dvě věci důležité. To je prostě ten náš striktní mandát – pokud jde o dosažení kompromisu. A když se nemůžeme dohodnout ani u těch maličkostí, tak toto nám činí opravdu obavy. Musíme ale dále vést jednání, tak abychom mohli mít 6, 7, 8 bodů, kde v budoucnosti prostě není možná dohoda, prostě řekneme si, co bude a dospějeme k nějaké dohodě. Já si tedy myslím, že musíme směřovat tak, aby na konci jsme měli ty zásadní otázky na stole. A abychom tak mohli jednat o těchto zásadních otázkách s radou. Děkuji, Joachim. Vážené kolegyně a vážení kolegové, tak eh, jak já jsem si to tady vyposlechl, tak já si myslím, že tady jde o taktiku na radě. Jedná se o to, abychom eh, ztroskotali na maličkostech, a když se jedná o ty velké věci, a Konstance už eh, je tady jmenovala, my už nemáme dostatek času, protože musíme rychle dospět k výsledku. Možná bychom to měli uh, otočit a Měli bychom zapomenout na ty maličkosti a měli bychom se zaměřit na ty komplikované důležité záležitosti a dát eh, na stůl, postavit na stůl, tak eh, jaké je stanovisko a jaké stanovisko je na radě, jestli to tedy ano či ne, abychom věděli, jak postupovat. Protože jinak dojde k dalším jednáním a potom jsou, se to tam stroskotná na eh, maličkostech, eh, potom prostě to dopadne tak, že se parlamentu řekne, tak musíte prostě toto eh, schválit. Vlády vědí, jak je to v roce, jak to bude po roce 2013, jak to bude vypadat s operačními programy. A v některých regionech, jak už jsem slyšel, tak tam se počítá s podporou komise. Uh, a čeká se tedy na eh, dokončení jednání. A já tedy musím zde tyto obavy také zmínit. Takže já si myslím, že bychom to eh, měli celý ten způsob jednání otočit. Pan Lambert. Eh, Děkuji za svolení, paní předsedkyně. Rozhodně je pravda, že Pokud je o trialog, já už jsem to přestala počítat, musím se zeptat sekretariátu, jestli to zítra bude 18. nebo 19. kolo trialogu. Ale než to dokončíme, budeme mít 40. My jsme připraveni na hodně, ale to, co děláme, vůbec není efektivní. Takže je možné, že i předseda trialogu. Prostě přijde okamžik, a my už jsme o tom neformálně mluvili, kdy budeme muset říct radě a ministrům, že chceme být připravení co nejdřív a chceme dobrý výsledek. A to znamená možnost debatovat o tom v parlamentu. Chceme hlasovat v červenci. To není úplně šílené. Už jsme o tom mluvili před rokem. Možná, že to by byl dobrý cíl. A potom, když se podíváme zpět na současný okamžik, snad bychom mohli určit, kdy se to podaří dokončit. Ale já jim říkám, že to pravda, když zavřete oči a zamyslíte se nad všemi těmi články, dobře, dokončíte ty články a vždycky se objeví něco dalšího. Některé věci, které vás hned napadnou, pět, šest bodů maximálně, které přechází do té další fáze. Zřejmě další fáze druhého čtení, nebo nevím. Ale tak se to má dělat. A možná, že bychom měli také říct předsednictví, že toto jsou věci, na kterých nám opravdu záleží. Musíme si uvědomit, že když 5, 6, 7 dalších dní věnujeme detailům, To se nedá vysvětlit kolegům z jiných oborů, kde postupují rychleji po tom, co dostanou mandát, třeba mandát zemědělství. Takže každý to dělá po svém, ale my to musíme urychlit. A asi by bylo moudré, kdybychom to tak nějak obešli, abychom rychle, brzy postoupili dopředu. Možná, že se k tomu můžete vyjádřit, ale... Mě by zajímalo, jestli se k tomu chce vyjádřit komise. Ano, děkuji. Jen pár stručných poznámek. Já myslím, že z pohledu komise je v zájmu nás všech, abychom se na tom balíčku dohodli co nejdřív. Jistě, musíme ty věci udělat, zvlášť v době krize. Já myslím, že každý si musí být vědom potenciálních rizik, pokud se z toho stane nějaký složitý a obtížný proces. Já slyším, že vy, toho vědomi, vy si toho vědomi jste, ale je důležité, aby si toho byla vědoma i rada. A ještě se chci vrátit k jedné věci. Někdo tady říkal, že sklenice je buď na půl plná, nebo půl prázdná. Já myslím, že ty některé z těch obtížných věcí už jsou vyřešené a rozhodně z pohledu komise, když jsme se zabývali programováním, etickým kodexem a CSF, to nám připadalo opravdu těžké. A toto už je v podstatě celé uzavřené. Zbývá jedna nebo dvě věci u CSF. To je velice pozitivní. To jsou klíčové prvky, které jsou nutné aby formálně v členských státech mohlo začít programové období. A to je dobrý signál. Nicméně, a já myslím, že to už bylo řečeno několikrát, obě strany musí být připravené ke kompromisu a já myslím, že z pohledu komise jsme viděli ochotu ke kompromisu na straně parlamentu. Rozhodně jsme se hráli aktivní roli v procesu přípravy kompromisních textů a doufám, že v nadcházejících týdnech i rada něco takového dá najevo, protože myslím, že pokud v nadcházejících týdnech neuvidíme takový signál ze strany rady, budeme v obtížné situaci, pokud je o časový plán. Děkuji. Děkuji. Máte ještě nějaké další připomínky? Já chápu, že logika vyjednávání je jasná, na tom se shodneme a všichni souhlasíme s tím, že určité velice obtížné věci necháváme stranou, protože nechceme ztrácet čas, protože víme, že nemůžeme souhlasit s postojem rady, rada není ochotná být vstříc parlamentu, takže ten seznam zase není tak dlouhý. Je tam pět nebo šest velkých věcí, na ty si musíme sednout mimo strukturu trialogu a ukázat radě, jak to vidíme. Takže já myslím, že to je naprosto jasné, to, co říkal Lambert. A také doufám, že i v politických skupinách přemýšlíte nad tím, jaké kompromisy by byly přijatelné pro nás. A myslím, že se dá říct, že jak rada, tak parlament, já nemám pocit, že předvádíme politické svaly a snažíme se dokázat, kdo je důležitější. Ne, já myslím, že na obou stranách, i na straně komise nám jde hlavně o to, abychom konečně měli politiku, která je proveditelná, která se dá uplatňovat, která nebude moc složitá. Já jako předsedkyně tohoto trialogu mám vždycky pocit, že hledáme ta nejlepší možná řešení. A proto se občas někdy některých věcí vzdáme, protože vidíme, že třeba rada předkládá lepší formulaci nebo lepší návrh ale u některých věcí se domníváme, že náš návrh je mnohem lepší a toho se nejsme připraveni vzdát. Takže nemusíme o tom rozhodnout teď, ale já myslím, že přirozeným důsledkem toho, v jakém stavu je teď vyjednávání o obecném nařízení, je to, že potřebujeme jakési rezime. Musíme si s radou říct, jak na tom jsme a také s komisí a musíme se dohodnout nejprve na nějakém samostatném jednání, abych to nenazvala trialogem, abychom si udělali představu o tom, o které věci jde, kde se naše názory různí a musíme si je vysvětlit. A pak budeme doufat, že rada v mezidobí také bude střícnější. Takže ano, uděláme to tak. Ale já mám tady srovnání těch různých trialogů, vím, jak postupují a bez pochyby každé nařízení je velice specifické, takže je velice těžké je srovnávat, protože například některé věci jsou velice detailní. Bojujeme za každé slovo, protože některá slova pak souvisejí s přípustností projektu. Parlament je velice kreativní doplňuje drobné detailní věci, které nás pak hodně omezují, protože když máte u priori detaily, buď přidáte detaily, které vás napadnou, takže nikdy nevíte, jestli to bude stoprocentní, a pak se z toho stanou kritéria způsobilosti, anebo hledáte obecnější popis priorit. A proto je to tak obtížné, vzhledem k tomu, že rada je natolik kreativní, parlament je kreativní, obě instituce se rozcházejí. Odchýlili jsme se od návrhu komise, takže teď nám to nějakou dobu trvá. Když mluvíme o tom, jestli chceme dopravní infrastrukturu šetrnou k životnímu prostředí, jestli chceme negativní priority nebo ne. Ale já bych si s tím nedělala hlavu. Já myslím, že Jde hlavně o to, abychom měli dost času, abychom si mohli ty detaily projít. Ale na těch hlavních věcech jsme se v zásadě shodli a já myslím, že proto čím dřív teď začneme, tím lépe. Pokud je o diskusi s radou a s komisí o tom, co můžeme vůbec udělat, třeba pokud je ty makroekonomické rezervy, podmíněnost, přidělování prostředků a tak dále nebo třeba pokud je o tu průřezovou záležitost ukazatelů. Na jednom jediném zasedání jsme stanovili kom- potenciál pro kompromis, takže já si myslím, že i na těch obtížných jednáních jsme viděli, že tady potenciál pro kompromis. Ale starost mi dělá hlavně to, že rada slíbila, že do poloviny března budeme mít transpozici toho vyjednávacího mandátu v souvislosti s víceletým finančním rámcem to spadá pod spolurozhodování, říkali, že budeme mít tu transpozici a budeme to schopni zapracovat, ale to jsme zatím nedostali. A zatím ani nevíme, jestli to dostaneme brzy. Takže pokud o tom komise něco ví, velice rádi se to vyslechneme. Ale tam jsou také velice důležité věci a na nich se možná neschodneme, protože ta performance reserve je jedna z věcí, kde jsme se rozhodli, že 7 plateb z RDF e přesuneme za rok 2020 a když komise řekne, že N plus 3 znamená, že se přesouvá jiné procento, jsou to zásadní otázky, pokud je o dopad na úroveň rozpočtu. Takže když se rozhodneme, že tu rezervu přesuneme nebo snížíme se sedmi na nulu, bude to mít obrovský dopad na úroveň plateb na období 2014 až 2020. To jsou tedy jen příklady, ale jistě nás napadnou i jiné příklady, třeba makroekonomická kondicialita. To je také otázka, která je nesmírně obtížná, protože u některých věcí nemáme jenom mandát od výboru REGI. Také se hlasovalo na plenárce, hlasovalo se o tom, jaký bude mandát pro vyjednávání o víceletém finančním rámci. A platí to i pro makroekonomickou kondicionalitu, platí to pro přístup k ESF. Tam máme těch 25 strukturálních fondů, které by měly jít na ESF. To musíme také zohlednit a musíme hledat kompromisy. I toto tedy musíme zohlednit. Já se omluvám. Já jsem jenom chtěla říct, že to není tak špatné, jak to vy někdy říkáte, protože se pohybujeme poměrně rychle, když zohledníte všechny ty problémy. A ty velké dohody nás ještě čekají. To, co říkal Pítr, je v podstatě povzbuzení, protože se nám podařilo dohnout na věcech, které předtím vypadaly jako nemožné, třeba ten etický kodex. A u těch ukazatelů to také vypadalo extrémně. A teď už se blížíme kompromisu. Takže já nevím, pokud nemáte žádné další připomínky, můžeme přejít k dalšímu. Chtěla bych říct, že další bod je RDF. E. Jan Olbrich tady není, on mě požádal, abych vám k tomu něco řekla. Toto nařízení je nesmírně problematické, protože má takovou nesmírně detailní podobu. Snažíme se uh, dosáhnout rovnováhy mezi všemi těmito prvky a je to nesmírně obtížné. Udělali jsme ovšem veliký pokrok, myslím, pokud jde o rozsah, obsah, většina těch záležitostí byla dohodnuta. To, co je nesmírně obtížné a co zatím nebylo dokončeno, je přístup velkých podniků k podpoře z tohoto z této evropské politiky soudržnosti. Tam si myslím, že jsme se plížíme kompromisu, zatím jsme ale ještě nic nedohodli. Většina ostatních věcí, tam si myslím, že jsme se již dohodli. Investiční priority. To je přesně tam to místo, kde jsme i my rada byli. Kreativní, odklonili se od návrhu komise. Zde bojujeme nebo snažíme se přesvědčit o každé drobnosti ten nás čeká ještě celý seznam otevřených záležitostí a potom, pokud jde o tu městskou dimenzi či rozměr, tam se již blížíme kompromisu u něčeho, co vypadalo nemožně před poslední schůzkou včera delegace eh, těch eh, v rámci městských úřadů orgánů. Tam ještě nemáme konečné znění, ale všechny prvky jsme dohodli Myslím si, že na následující schůzce ohledně znění již nalezneme dohody. Rovněž se blížíme dohody v oblasti městské platformy. Předsednictví se na to podívá s radou, Zdá bychom to mohli nahradit slovem networking, aby tam nebylo nebyl ten výraz platform, čili tam jsme se dohodli o těch zásadních věcech, článcích, dohoda ohledně toho pojmenování. Plánujeme další trialog na konci dubna a doufáme zároveň, že to bude konec jednání. Ještě nás teda čeká pár obtížných věcí, ovšem tu kritickou masu si myslím, že jsme v rámci fondu ERDF již dosáhli nějaké připomínky. Ano, Lambert. Pouze jedna poznámka. Nejedná se o náš mandát, ale hovoří se tam o té infrastruktuře pro plyn, že by mohla být financována. Rada se na to údajně dívá pozitivně, komise rovněž. Možná bychom na to neměli zapomínat, není to součástí mandátu. Ovšem mohlo by to být důležité pro některé země i politicky. Měli bychom se, se podívat vzájemně si do očí, zda teda na tom budeme trvat, nebo ustoupíme. Měli bychom tomu věnovat pozornost. Ano, pokud se pamatuju správně, rada a komise jsou sjednocení u tohoto bodu, my jsme na druhé straně. Asi bychom měli ještě jednou promyslet tyto možnosti. Rika Maner a poté Cornelia Ernst požádali o slovo Rika. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Děkuji, paní předsedkyně. Za naši politickou skupinu bych chtěla vyzvihnout dvě otázky. Za prvé, to je to, co jste zmínila, a to je, že velké firmy dostávají podporu. To je pro nás velmi důležitá věc. V našem mandátu je že bychom se měli soustředit především na malé a střední podniky. My chceme, aby toto změní tam bylo ponecháno e, potom v tom e, konečném nařízení. To je pro nás klíčové. Lambert se zmínil o tom, že je potřeba podpořit e, různé zdroje energie, když hovoříme například o fosilních palivech, například plyn. Takže toto nemůže podpořit naše politická skupina, tento druh financování. V rámci tohoto fondu pro regionální rozvoj jsme o energii diskutovali a řekli jsme, že se musíme soustředit pouze na obnovitelné zdroje energie. Thank you, Cornelia Ernst. Děkujeme. Cornelia má slovo. Ano, prosím. Děkuji. Já bych eh, chtěla nejdříve něco říci k mandátu. Po eh, dlouhých eh, debatách zde v parlamentu jsme vypracovali mandát, se kterým musíme zacházet velmi obezřetně. Pro mě je velmi nepříjemné, že se z našeho mandátu vypouštějí relativně rychle věci, které jsou důležité. Když se jedná s radou a to, co má komise také na jednacím stole, tak prostě pro mě to komplikované. V rámci jednání vyvstaly různé záležitosti, mm, které tak úplně pochopit nemůžu. Tady jsou určité věci, které určité politické skupiny považují za správnou věc. Jedná se o malé a střední podniky. My jsme chtěli, aby malé a střední podniky zůstaly v popředí. A to je pro nás eh, ta důležitá věc, ta červená linie. Já jsem si ale povšimla, že během jednání ten vyjednávací tým eh, zastává různé pozice a že ten tým eh, úplně eh, se eh, dobře nedohodl a to mě se nelíbí. Městská dimenze. Je jasné, že my nechceme žádnou extra strukturu. Na tom se určitě všichni dohodneme a já nevím, jestli to tam bude ponecháno. My jsme řekli, že chceme tuto síť, ale že nechceme nějaký nový orgán, ale prostě tu propojenost. Uh, my osobně a naše skupina jsme chtěli tu celou část, dobře, ale když hovoříme o sítích, tak eh, je tedy potřeba, aby to tam bylo tak a ne, aby se přišlo s něčím novým. Protože víte, že výbor regionu se vyslovil proti. Velký problém jsou obnovitelné zdroje energie, to mě eh, znepokojuje. Já si myslím, že je obtížné to v souvislosti s těmi fosilními palivy. My jsme řekli, že toto musí být v popředí. Jedná se o diskuzi ohledně plynu. Pro nás to není vůbec potřebné. A já si myslím, že tady bychom měli mít o to odstup. Potom ten vyjednávací tým, tak ten by měl mít jasné stanovisko, protože já nevím, jestli k tomu něco je já si myslím, že na tom se musíme dohodnout. Já ale tady nevidím žádný důvod pro to, abychom se odvrátili od tohoto mandátu. To se týká všech záležitostí. I to také, co se týká letišť. My jsme řekli, ano, my to podpoříme, ale pouze v případě, že se bude jednat o konkrétní environmentální opatření, ale zjistili jsme, že to není tak zcela jednoduché stanovit, co je eh, ekologické a potom, jestli tam bude prostě to slovo airport, letiště, tak eh, to je důležité mm, si stanovit, abych potřebovala od komise jasnější definici. Eh, už se o tom hovořilo, ale možná to tam není tak úplně zakotveno. Děkuji. Eh, miss Baraču? Pani Baraču? Eh, ehm, Děkuji. Je velmi pravděpodobné, že tu otázku, eh, kterou položím, tak bude příliš podrobná. A asi se to tady nevyřeší, vzhledem tomu také, že tady není eh, pan zpravodaj. Ale je to důležité, proto jsem nucena tuto otázku položit. Omlouvám se, pokud se nejedná o tu správnou fázi. Já jsem tady nová v tomto výboru a proto jsem úplně nepronikla do fungování výboru. Týká se to článku 75, ten můj dotaz, mandátu. Pro mě by bylo důležité vědět, jestli se v trialogu hovořilo o pozměňovacím návrhu 75 k článku 4. Uznání regionů, ostrovních eh, regionů a jejich eh, přístupu eh, k, k tomu systému méně k znevýhodněným regionům, aby měli ty ty, tyto ostrovní regiony přístup k této sociální ekonomické politice. A chtěla bych vidět, jestli trialog se tímto už někdy zabýval a jestli už se dospělo k nějakému společnému rozhodnutí a nejenom pouze na interní úrovni. A možnost, jestli by se mohlo přistoupit ke schválení tohoto pozněvacího návrhu. Děkujeme. Slovo má Konstanc. Já eh, jsem byla při eh, trialogu, pokud je o regiony, já jsem nabyla úplně jiného dojmu než Cornélie. Já si myslím, že jednání, které Eh, která probíhají, se drží velmi úzce mandátu parlamentu. A proto eh, se eh, často vypovídá, ano, my se držíme mandátu a my nedospějeme často k, k kompromisu, tak jak by to chtěla rada. Potom, pokud jde o přístup eh, velkých podniků k podpoře. Já si na to velmi dobře pamatuji, že jsme tady vedli velmi intenzivní debatu. A samozřejmě, že musíme mít eh, také těžiště v oblasti středních a malých podniků, ale také máme mandát k tomu, aby velké podniky za určitých okolností měly přístup k takovýmto fondům. A to je právě to, o čem se eh, jedná v trialogu. Takže já eh, si myslím, Naopak, že je velmi obtížné přicházet eh, s novými věcmi do mandátu, to, co prostě nepomáhá mandátu. Ale tam, kde si myslíme, že ten vyjednávací tým Eh, by chtěl přijít s nějakým přáním politické skupiny. Takže já eh, výslovně podporuji eh, vyjednávání a při vyjednávání se tedy ten Jens velmi striktně držel mandátu a myslím si, že to dělal velmi dobře. I, um, I can't respond to everything and... Já nemohu reagovat na všechny tyto dotazy, pan zpravodaj Pokud jsem to pochopila správně, paní Baráči, u toho článku 4, tam došlo k pouze k první výměně názoru k tomuto článku, čeká nás to na tom dalším triálogu, druhá výměna názoru k tomuto článku. Budete-li mít jakékoliv obavy v tomto ohledu, prosím, abyste se obrátili na pana Olbrichta před tímto setkáním, to bude jistě užitečné. Bio záležitosti, environmentální záležitosti, já si to nepamatuji přesně, ovšem pokud vím, tak by se ten projekt měl hodnotit i s ohledem na dopady na životní prostředí. Samozřejmě, že jsou tam jasné definice toho, co je šetrné vůči životnímu prostředí a tak dále. Samozřejmě, že to trochu vyvolává otazník u těch malých projektů, které nemusí procházet tímto hodnocením. Ovšem komise jistě jasně ve jednáních řekne, co to znamená šetrník životního prostředí a co ne. Nejde pouze o DG Regio, Takže zapojeno do toho dohody o partnerství, ale různá jiná DG, operační programy, které jsou propojeny s jinými konkrétními sektory, čili i jiná generální ředitelství, které mají své precizní konkrétní definice. Čili my to asi zřejmě všechny tyto věci i včetně toho, co to znamená šetrně k životnímu prostředí. Nemusíme asi do, to, do toho nařízení dát. Prostě máme důvěru v to, že mnoho definic že existuje, budou aplikovány a tak dále, tak jak již byly schváleny. Malé a střední podniky, to, co řekla Konstance, s tím souhlasím. Jistě si pamatujete, když jsme hovořili o celkovém rozsahu, ty produktivní investice, my jsme hovořili, že to je pouze pro malé a střední podniky a takovou drobnou výjimku jsme umožnili pro velké podniky, ovšem pouze u velice konkrétních třech prioritních oblastí. Tři priority. Tak tomu můžeme říkat, to znamená nízkouhlíková eh, ekonomika, ICT, inovace. pouze, pokud je tam ta spolupráce mezi malými a středními podniky a velkými podniky. Proč je to důležité? Pro většinu našich malých a středně velkých podniků je důležité dostat se do mezinárodního dodavatelského řetězce. To je zásadní pro konkurenceschopnost Evropy, aniž by velké společnosti tam museli spolupracovat v oblasti ICT, inovací, nízkouhlíkových postupů to znamená vše, co je důležité pro konkurence, schopnost. To je zásadní, čili pokud bychom z toho úplně vyjmuli velké společnosti a neumožnili jim začlenit se i do těchto projektů, to by nepomohlo našemu hospodářství. Proto je to zásadní pro nás, zmínili jsme se o tom, bylo to i stanovisko členských států, komise, jež s tím souhlasila, s tímto přístupem. Nevím, zda tam ještě byly nějaké důležité body. Všechny ostatní ponecháme na pana zpravodaje. Budete-li ještě pořád potřebovat nějaké objasnění. Ráda bych vás poprosila, abyste se obrátili na zpravodaje i v ostatních oblastech, kde máte ještě obavy. Ovšem souhlasím s konstancí, pokud jde o dodržení mandátu. Ano, no, je to obtížné. My chceme dodržet mandát, rada spíše to změní. Končím regionální fond a myslím, že Rika je další. Ne, Viktor. Viktor je již mezi námi. Děkuji za slovo. Dáno to, milí kolegové, kolegyně. Toto nařízení o fondu soudržnosti, tam je situace trošku lepší, řekl bych. Hmm, docela bezproblémově jsme jednali a upřímně řečeno jsem docela spokojen. Stručně, jak to vypadá? Po 27. když proběhl druhý trialog, jsme uspěli pro, pro diskutování následujících bodů. Indikátory, článek 5, tranziční opatření, šestka eh, zrušení stávajícího nařízení, sedmička vstup platnost a revize. Přeskom. Dále jsme se ještě věnovali některým ustanovením, která zůstala otevřená z předchozího jednání. Jediné, co mohu říct si nyní, je, že jsme prakticky dokončili práci u všech článků řízení a na následující schůzce se budeme muset ještě věnovat záležitostem, které musí být finalizovány. Je zde mnoho důvodů, které naznačují, že by tomu tak mohlo být. Řekl bych to tímto způsobem. Vyjednávací tým je velice spokojený s výsledky jednání, i když některé věci jsou ještě pořád otevřené. Povedlo se nám dohodnout na mnoha důležitých věcech. Jednak to, to byla kogenerace tepla a elektřiny. Tam eh, je vyjednávací tým podpořil zpravodaje, my jsme na tom trvali a je to nyní jedna z našich investičních priorit. Rovněž se nám povedlo dosáhnout dohody ohledně znění, což je v souladu s ustanoveními, která existuje v rámci fondu ERDF po trialogu. A dále to propojení ERDF a fondu soudržnosti, to je něco, čemu se věnujeme, je to takové obecné pravidlo. Zároveň náš příspěvek zjednodušení a po snaze dosáhnout transparentnosti těchto nařízení. Čili o jednáních jsme se dohodli a nyní je to článek 2, pokud jde o rozsah podpora v rámci Fondu soudržnosti a podpora eurofacility, pokud ty finanční prostředky budou převedeny. Budou-li převedeny, mělo by to být zmíněno i v nařízení o Fondu soudržnosti. Samozřejmě, že jsme se dohodli a komise s tím souhlasí. Toto naří, Toto ustanovení by mělo být propojeno se stávajícím nařízením a s Eurofacilitou 1. Článek 3. Investiční priority. Předsednictví nám dalo zelenou, pokud jde o tu energetickou účinnost a obnovitelné zdroje, které budou využívat všechny podniky, ale především teda malé a střední podniky. A zároveň máme dohodu ohledně vysoké efektivitě generaci tepla a, a elektřiny. Myslíme si, že i um, toto by mohlo spadat pod uh, tuto pod uh, tyto investice do, pod tento fond. A dále hovoříme o tom, že kohezní fond bude podporovat investice tak, aby splnil alespoň požadavky v rámci AKI pro životní prostředí. To znamená, že tento kohezní fond by podpořil investice, které jdou nad rámec této oblasti. Co nás ještě čeká? Co musíme vyřešit? Je to článek 3 a investice pro přizpůsobení se klimatickým změnám, protože v rámci našeho mandátu žádáme, aby byly založeny na ekosystému. Předsednictví není připraveno to akceptovat a investice do um, odolnosti proti živelným pohromám, tam rovněž eh, my na tom trváme, rada zatím s tím nevyjádřila souhlas a proto se musíme dohodnout, jak postupovat u dalšího jednání jsme dále náš pozměňovací návrh, pokud jde o integraci, komplementaritu, doplňkovost investic různých fondů v rámci sektoru TNT. Navrhli jsme něco, co i komise, i rada, s čím souhlasili. Znění prošlo oběma institucemi a já si myslím, že to budeme ratifikovat u následujícího trialogu. Očekáváme ovšem problém u jednoho indikátora, u jednoho ukazatele. Dneska proběhlo neformální jednání eh, zpravodajů ohledně těch společných ukazatelů. Možná vás Konstanc i Lambert již o těch podrobnostech informovali, nebudu to zacházet. Důležitá je připravenost parlamentu spolupracovat s komisí v tomto ohledu s radou na flexibilním řešení, které bude asi jedním z těch delegovaných aktů, které se týkají společných ukazatelů. A do našeho nařízení zakotvíme ustanovení, které zdůrazní klíčové priority pro společné ukazatele ohledně jejich charakteristických prvků. Toto jsou nejdůležitější body. A na závěr bych rád ještě jednou poděkoval celému týmu, který vyjednával mandát, který spolupracoval, který bránil náš mandát a já doufám, že po posledním trialogu, který bude asi opravdu posledním, vám budu moci říci, že mise byla splněna a že ta práce byla odvedená a dokončena Děkuji. Ovšem, nepoděkoval si předsedkyni, pouze vašemu jsem tomu, no dobře, tak mohu to nějak přežít. A nyní makroekonomické podmíněnosti, to všechno to bude záviset i na tom, jak pokročíme v oblasti ukazatelů. Doufáme, že rada předsednictví dosáhne dohody, pokud jde o náš přístup k delegovaným aktům a některé ty články, které se týkají legislativních aktů. Skutečně doufáme, že se nám to povede. Nevím, zdá ještě k tomu někdo něco? Komise, já jsem se nezeptala, jestli chcete něco říct, chcete něco dodat, pokud ano, prosím, ale pokud ne, nevadí. Ano, Cornelie? Cornelia, Velmi stručně, já bych chtěla využít této příležitosti a poděkovat panu zpravodaji za ochotu ke spolupráci a za to nasazení v trialogu. To bylo opravdu velmi dobré a kompromise, kompromisy, ke kterým se eh, došlo, tak opravdu gratuluji vám. Viktor happy. Viktor je spokojený, dobře. Nejde o moji osobní spokojenost. Jde hlavně o výhody pro regiony. A také je zásadní vidět, že výbor může být skutečně efektivní. Dobře. Takže pokud nemáme žádné připomínky, přejdeme na Ríku a na eh, evropskou územní spolupráci. Děkuji. Paní předsedkyně, ano, poslední eh, trialog se konal 6.3. a my jsme se zabývali článkem 1, to nebylo problematické, a potom článek 21, 22 a 28. Těmito články jsme se zabývali. Článek 20, to také probíhalo bez problémů. Článek 21, tam šlo o EGTC a úlohu v programu spolupráce. A my jsme se dohodli na tom, eh, že si počkáme na to, jak to bude vypadat s jednáním ohledně EGTC. Parlament eh, předložil dva pozměňovací návrhy. To se týkalo posílení role EGTC při vypracování eh, programu o spolupráci. Článek 28, 24 eh, v dokumentu Rady a tam šlo o účast třetích zemí v rámci eh, programů, eh, které se týkají spolupráce mezi regiony. A zde komise a rada na to měli odlišný názor a to, jakou úlohu se hrají eh, národní zákonodárci a jak by to mělo být zapracováno do legislativního textu. Tam jsme velmi dlouho nad tím přemýšleli a přišli jsme s technickým řešením, a požádali jsme právní službu, aby e, předložila kompromisní návrh a potom se k tomu vrátíme. Doufáme, že budeme moci zahájit opět diskuze, až budeme mít tedy kompromisní návrhy na stole. To e, e, jsou tedy kompromisní návrhy, které vypracuje právní služba. Je tedy logické, dá se očekávat, že, budeme, že bychom měli mít společnou legislativu, eh, protože samozřejmě je pro všechny dobré mít jednotný přístup. Ale zdá se, že členské státy vidí problém v tom, že už existuje stávající vnitrostátní legislativa, a to se týká eh, vztahu eh, programů třetích zemí a to může mít na to vliv. Je potřeba tedy zohlednit tento národní aspekt. Společná legislativa EU nemůže být eh, na ní nahlíženo odděleně. Musíme zohlednit ty národní aspekty. A co se týče eh, raného plánovacího období, tak tam jsme se snažili, aby národní legislativa byla v souladu s eh, evropskou legislativou. Společné stanovisko tady je, už eh, k tomu je legislativa a je důležité, abychom postupovali v souladu eh, se stávající legislativou, pokud je o politiku soudržnosti. Já si myslím, že určitě dosáhneme dobrých výsledků, jakmile budeme mít eh, kompromisní návrh. Výbor eh, regionů stanovil, já bych se, je to nařízení ohledně EGTC a zde by měl být odkaz na spolupráci s třetími zeměmi. V nařízení se píše, že máme možnost pro eh, spolupráci s třetími zeměmi ale zdá se, že i v nařízení, například v úvodním ustanovení nařízení bychom poukázali na to, že eh, eh, je dobré spolupracovat s třetími zeměmi. Především v těch eh, případech, kdy se podílejí třetí státy na financování. Kanada, tam je velký zájem tedy o práci na, těch, na mm, této evropské územní spolupráci a e, komise se snaží, aby se zlepšila formulace evropské územní spolupráce. E, to jsou tedy ty problematické aspekty a příští měsíc se bude konat další trialog. A doufám, že tam se přistoupí k té prioritě investic, to je článek 65, to určitě není úkol jednoduchý, jak už jsme zjistili, ale v našem týmu jsme se dobře připravili a doufám, že budeme moci odpovědět na ty otevřené otázky. Ale je důležité také, jak se bude postupovat v článku 3 a 4 zde se jedná spíše o financování a já doufám, že zde budeme moci sehrát naši úlohu. Článek 7. Z velké části už jsme tento článek eh, připravili a pokud jde o článek 87 všeobecného nařízení, tak to budeme moci na to navázat, doufám. Technická podpora, o tom musíme ještě jednat, stejně jako e, ukazatele, které dnes e, máme, o kterých jsme dnes hovořili. Takže ty diskuze probíhaly velmi dobře a já doufám, že dospějeme k dohodě. A doufám, že bude dobrá spolupráce. Děkuji. Děkuji, nevím, jestli máte k tomu nějaké poznámky. Lambert, stručně, dobře? Jde o tu spokojenost a tady opět spokojenost s pokrokem. Já vám blahopřeju. Ale pokud se to musí udělat s polovinou peněz, v porovnání s tím, kolik jsme měli záměru, ta spokojenost nemůže být tak velká. Jak to vidí rada? Co pak to takhle jde? V pondělí můžete vyslat jasný signál, můžete říct, že ta reforma není možná, pokud se to nezmění. Z hlavy ty články, které jste zmínila, neznám, ale já jsem měl pocit, že jste doplnili jednu prioritu, jednu tématickou prioritu, která, má, která se má zvolit v pohraničních oblastech. Je to přijatelné, protože pan Hán dnes říkal, nebo ptal se nás, žádal, abychom nic nedoplňovali, abychom tam nic nepřidávali, ale my jsme to udělali, pokud si vzpomínám. Do těch tématických koncentrací jsme přidali další možnost pro pohraniční oblasti. Jak to tady vypadá? Souhlasili s tím? Actually, we haven't gone through. Ty články jsme ještě neprocházeli. Tam, kde jsou ty priority. Ano, ale budeme si stát na svém. A chystáme se navrhnout těch pět možností v tomto případě. Místo čtyř, což byl návrh komise. O tom ještě budeme vyjednávat. Ještě jsme se k tomu nedostali. Já bych se chtěl vrátit eh, k tomu, co řekl Lambert a navázat na to. Eh, práce v rámci eh, přeshraničních regionů nemá smysl, když k tomu nebudou ty finanční prostředky, ale musíme se zamyslet nad tím, protože nyní diskutujeme o technických podrobnostech jednotlivých nařízení a jak to dáme do souladu s diskuzí o víceletém finančním rámci, protože v určitý moment budeme muset hovořit o číslech. A na základě e, usnesení parlamentu z minulého týdnu, kdy se tedy zahájí ty práce ohledně víceletého finančního rámce, tak se dostaneme do momentu, když vlastně nevíme, kolik peněz bude pro ty jednotlivé eh, eh, témata eh, v soudružnosti. Takže sebelepší rámec není k ničemu když vlastně nevíme, o jaké peníze se jedná. Eh, eh, návrh rady, eh, který, se kterým přišli po 26 hodinách nočního vyjednávání tak co jsou všechny ty dáry pro ty jednotlivé regiony či různé ty slevy a na úkor čeho to půjde, když se to potom dá do té celkové částky. Došlo se k mnoha rozhodnutím. Já si já jsem si teď vyslechnul, že potom, až se přistoupí k té eh, samotné realizaci, tak jak to bude vypadat. A musíme se sami eh, sebe zeptat, kdy nastoupíme do toho vlaku a kdy eh, začneme být součástí toho jednání k víceletému finančnímu rámci, abychom mohli dále pokračovat v těchto jednáních. Uh, Viktor Boštinar. Viktor Boštinaru jen bych dodal ještě něco horšího, protože tady jsou, máme nebo dvě hlavní oběti rozpočtových škrtů, které navrhuje Rada. Jeden, nebo jedna je územní spolupráce a druhá oběť je nástroj pro propojení Evropy. To v podstatě všechno dělali čistí přispěvatelé, zatímco ti ostatní, těm se do toho moc nechtělo. Stejně jako náš výbor. Ale teď, když vidí dalších 20 milionů škrtů v oblasti soudržnosti a pro nástroj propojení Evropy, v praxi hraniční státy postihne dvojím způsobem. Na jednu stranu v oblasti územní spolupráce, tam právě vždycky začíná spolupráce a zapojí se do toho místní společenství. A druhá oblast je nástroj pro propojení Evropy. A tady jenom vůbec říkat, že financování pro širokopásmové připojení a infrastrukturu pro informatiku, to nedává smysl, protože to financování je prostě symbolické. To je jenom symbolické. Výborně, a je strategie. Thank you. Any other comment? Děkuji. Ještě nějaké další poznámky komise? Ještě jednou, Lambert, ještě, ještě stručnější. To, co říkal pan Joachim Celer, je důležité, ale já se ptám, jak to uděláme? Uděláme to přímo v tomto výboru, až dojdeme k té kapitole, kde je ten finanční odstavec v obecném nařízení, anebo jako skupiny nebo jako výbor budeme přímo komunikovat s vyjednavači o víceletém finančním rámci. V pátek nebo ve čtvrtek jsem byl ve skupině která ve Štrasburku vždycky dává informaci zpravodajům a oni říkali velice jasně, velice jasně. Lamasur, velice jasně. Ve Francii, nebo francouzsky, já to tak neumím. A on říkal, dobře, omezíme se na víceletý finanční rámec, a půjde o právní pravomoci vyjednavače. A pak se zeptal, Jste si tím úplně jistí? Protože pokud se toho netknete vy a rada nám to nepředloží k vyjednávání, tak to bude celá nesmysl. Vy musíte bojovat o stejné body jako my. Protože když vy řeknete, performance reserve, to je jedno, klidně si to udělejte. A rada při našem vyjednávání řekne, ale to patří do balíčku víceletého finančního rámce. Taková je realita. Takže musíme se zamyslet nad tím, které jsou ty hlavní body na stránce financí a budeme o tom vyjednávat my, ale musí o tom vyjednávat i ten hlavní vyjednavač o víceletém finančním financí, protože kdyby to bylo tak jasné, jak říkal pan Lamasur, a já s tím možná souhlasím, tak by to šlo, ale já si nejsem jistý, jestli je tady nějaký manevrovací prostor. Takže možná, že nám může zase pomoct paní předsedkyně ale já si nerad připadám v pasti. Lambert, when you are... Lambere, když křičíte na Riku, že ona by měla bojovat za ten mandát, musím říct, že i ve všeobecném nařízení se to zmiňuje. Komise řekla 11,6 miliard eur, pak se říkalo 8,6. Teď prostě musíme rozhodnout. Musíme to zasadit toho regulačního rámce. A až budeme vyjednávat s radou. Já myslím, že Petr chtěl něco říct. Já jsem chtěla říct úplně to tež, co jste právě řekla vy. Je to jak eh, ve všeobecném nařízení, tak v nařízení ETC. Já myslím, že je důležité, aby se o tom jednalo na obou frontách. A jak už komise říkala, potřebujeme tam trošku víc prostředků. Ale chtěl jsem něco říct k externím hranicím. To je důležitá součást spolupráce v současném období, ale také obtížná součást. Já myslím, že my máme dojem, že ten kompromisní text, ke kterému jsme dospěli, je skutečný krok vpřed. Vyžadovalo to hodně práce na straně všech tří institucí i právních oddělení, ale já myslím, že teď už máme před sebou text, který bude jasnější do budoucna a jak říkala zpravodajka, můžeme se zamyslet nad tím, jak by se tento aspekt dál ještě víc ujasnit v nařízení nebo třeba v úvodních ustanoveních. Nevím, jestli si chcete ještě jednou vzít slovo. Ano, děkuji. Stručně k rozpočtu. Jak bylo řečeno, my jako parlament se musíme velmi důrazně zasadit o to, abychom překročili eh, ten eh, práh 3%, to je návrh rady. Ale ten problém spočívá také v tom, že jsme si od eh, rady vyslechli, že chceme-li to zvýšit, tak to musíme nějak Eh, zdůvodnit, eh, odkud ty finanční prostředky vezmeme. Takže to je potřeba jasně říci. Musíme si stanovit naše priority. Kolegyně, kolegové, ve vašich eh, skupinách se tímto musíte zabývat. Bylo by určitě dobré, kdyby už jsme o tom hovořili mm, při diskuzích pro návrh e MFR. Je ale škoda, že eh, se nehovořilo o EGTC, ale jak řekl Viktor, je škoda, že nástroj Connecting Europe a územní spolupráce nebylo tím hlavním tématem v radě. Já bych si určitě přála, aby ty diskuze pokračovaly, i eh, pokud jde o to obecné nařízení a abychom dosáhli těch 7%, eh, tedy v rámci toho nařízení o společných ustanovení. Takže to temati- ta tematická koncentrace je v článku 5 eh, a budeme o tom tak či onak eh, diskutovat v rámci trialogu. Joachime, vy jste poslední bod na pořadu jednání. Ano, EFE, takže Eh, tady toto nařízení, které se týká EGTC, tak to není nic nového, je to tedy právní nástroj. Mm, takže nesouvisí to tak úplně s tím víceletým eh, finančním rámcem, ale je to otázka eh, dosti zajímavá. Není to tak, nemá to takový rozsah, jako ty jiné věci, ale je tady pár eh, fokálních eh, bodů, o kterých se tady hovořilo. My jsme vděční irskému předsednictví za to, že se těmito otázkami začalo eh, zabývat protože to v případě jiných předsednictví tak nebylo. A 4. března jsme zahájili ten, to první jednání k tomuto dialogu a také s předsedy našeho výboru, s předsednictvím našeho výboru. My jsme s předsednictvím našeho výboru, my jsme se zaměřili na to, kde jde o toto nové nařízení EGTC, tady jde o zjednodušení, o právní jistotu a e, e, také, také pokud jde o rozsah a e, Rika už o tom hovořila, týká se to přes hraničních eh, regionů a spolupráce mezi eh, státy EU a třetími státy. A samozřejmě toto sehrává úlohu v případě tohoto nařízení. A jedna věc byla, jí bylo dosaženo a pokud jde o eh, doložky Lisabonské smlouvy, které se týkají EGTC. E, týká se to tedy e, otázky, která se týká území státu EU a něco tam není úplně jasné. A už o tom hovořila kolegyně Rika. A to e, v případě důvodu EGTC, eh, e pokud je o spolupráci s těmi eh, třetími státy, protože tady už se jedná o zahraniční politiku. Ale určitě se tady pokusíme nalézt eh, řešení. A také jsme si zaměřili na otázku toho schvalovacího procesu. takže ještě tam jsou některé věci, k kterým se vrátíme a už jsme hovořili o možných úkolech EGTC a to ohledně vstupu nových eh, členů a o možných eh, způsobech. A další těžiště je účast veřejných podniků, účast eh, třetích států na EGTC, také zpráva hm, lidských zdrojů, také odpovědnosti v případě evropských seskupení pro územní spolupráci, jak to vypadá s odpovědností. To jsou věci, o kterých se bude ve čtvrtek jednat na eh, předsednictví rady. Eh, je přes 30 eh, těchto evropských seskupení a mnoho vlád uvažuje o založení těchto EGTC, uvažuje se tedy o novém nařízení ale e, jsou tady e, administrativní a e, právní problémy, které souvisí s lidskými zdroje a je potřeba zdolat ty byrokratické překážky. A tak zní mandát, který jsem dostal z výboru. Musíme si stanovit priority, které musíme hájit během trialogu a je to tedy ten eh, eh, souhlas. My jsme byli svědky toho, že komise to zapracovala do svého návrhu, tak na to nahlížíme. Eh, takže tady se jedná o tu konkludení volbu a v případě tedy abychom zabránili této l, uh, für alle Mitgliedstaaten. E, takže jedná se o uh, případ tiché dohody a uh, jedná se o výjimku pro ty členské státy, kde uh, bude sídlo právě těchto evropských seskupení. A potřebuje to, aby ale podkopalo ta, ty budoucí předpisy, protože ty eh, státy, kde eh, jsou ta evropská seskupení, tak eh, ta o tom se musí ještě jednat. Co se týče našeho mandátu, tak musíme se zaměřit na to, aby to schválili i ty odpovědné orgány. Je potřeba si uvědomit všechny prvky, které potřebujeme pro založení takovéhoto evropského seskupení je potřeba zabránit administrativní zátěži. A chci říci, že pokud je o právní službu rady, tak je na naší straně, ale jsou e, překážky, které musíme překonat ze strany členských států. Ta další důležitá e, věc, tak to je to e, rozhodné právo. EGTC vyžaduje flexibilní předpisy pro zprávu eh, lidských eh, zdrojů a je potřeba, abychom měli jasné předpisy pro ty eh, orgány, které budou spolupracovat a mají zájem o spolupráci s EGTC. Ty možnosti, které navrhuje komise, co se týče rozhodného právu, tak by měly vést ke zjednodušení a k flexibilitě a měly by přispět k lepšímu fungování EGTC. Je toto téma velice důležité a jinak by se vlastně spochybnil celý ten smysl tohoto eh, nařízení a proto nemůžeme souhlasit eh, s těmi státy, které na to nahlížejí jinak a musíme o tom dále jednat. Účast eh, třetích států. Během dalších kol jednání se musíme soustředit na to, že musíme zjednodušit možnost eh, spolupráce třetích států a zde musí eh, přispět členské státy. Zde se taky eh, jedná o otázku velice důležitou z hlediska rozhodného práva a potom, co se týče nástroje sousedství, nástroje přistoupení v jiných výborech, výboru pro zahraniční politiku. Tam se hovořilo o možnosti spolupráce, přeshraniční spolupráce na základě EGTC. EGTC. My jsme tedy proto, a musíme tedy vycházet z té bezprostřední politiky soudržnosti. Takže ta otázka třetích států je tedy nesporná, ale musíme k tomu nalézt eh, odpovídající právní základ. A potom další věc, eh, eh, účast veřejných podniků, protože jejich služby jsou ve veřejném zájmu. Je důležité, abychom měli nové předpisy, a je to důležité například v oblasti dopravy, zdravotnictví a ve vodohospodářství. A naposledy ta pátá věc, o které se bude jednat, to jsou odvětvové e, politiky, to se týká e, veřejných zakázek a já jsem přesvědčen o tom, že EGTC bude e, velmi viditelné například v dopravě, v eh, ekologii či v eh, sociální oblasti a k tomu eh, musí přispět EGTC v rámci veřejných zakázek a musí být k tomu připuštěni. Takže to jsou tyto otázky, jich celkem pět, o kterých musíme jednat a nyní ve čtvrtek to bude ta druhá a v dubnu ehm, budeme mít další datum. Irské předsednictví rady vyjádřilo svůj zájem v tom smyslu, že jednání by eh, mělo být dokončeno do léta. Pokud je o EGTC, oni jsou velmi konstruktivní, ale jak říkám, eh, ze strany jiných členských států jsou eh, překážky, hlavně ty členské státy, které mají eh, centralistické vlády, ty, co mají obzvláště eh, velké eh, přeshraniční regiony. Ale zde doufám, že budou vlády těchto států ochotny spolupracovat. Děkuji. Thank you very much, Joachim. Děkujeme, Joachime. Nevím, zda jsou zde nějaké připomínky. Někdo by k tomu chtěl komise. Lambert, maličkou poznámku, nic? Ani žádnou drobnou poznámku? Dobře. No a ještě nechvalte dne před večerem. Děkujeme Joachimovi, děkujeme za tuto prezentaci. Samozřejmě, že ostatní vás nebudou nějak blokovat, jakmile předsednictví bude mít stanovisko k dispozici. A tím myslím, že můžeme dokončit naše jednání. Jediná informace, že se sejdeme 22. Eh, a 23. dubna, jsou to dva půl dny. Děkuji všem za účast, děkuji tlumočníkům, všem, kteří s námi zůstali až do této hodiny. Děkuji vám a nashledanou.